Drazí kolegové, navrhuji, abychom zahájili naše jednání. A prosím osoby, které tady ještě stojí, aby si laskavě sedly. A abychom zahájili tedy toto jednání a využili toho, že tady není EPP, což nám umožní získat většinu. Viděli jste návrh pořadu jednání. Já vám navrhnu na žádost zpravodajů některé malé změny v rozdělení témat dnes, do, dnes odpoledne a zítra. Dnes odpoledne budeme mít bod jedna až pět a poté přejdeme na bod 9 10, 11 a 12 a 12 A. 12 A je bod pana Godmanic o systému eh, kontroly řízení. Kolega teprve dorazí. A zítra dopoledne budeme probírat ostatní body a budeme mít hlasování od 10.15, od čtvrt na 11. Do čtvrt na jedenáct budeme mít výměnu názorů k finančním víceletým perspektivám, to je zpráva pana Reimera Böge. Pak budeme mít výměnu ohledně finančního nařízení zpravodajky Ingeborg Gressle a paní Helga Trüppel bude hovořit o finanční pomoci společenství v souvislosti s vyřazováním elektrárny Kozloduj v Bulharsku. A pak přejdeme na bod 13 až 18, což odpovídá hlasování. Žádné převody nebudeme řešit na tomto zasedání. Máte nějaké připomínky? Ne, takže vycházíme z toho, že je schválen. Oznámení předsedy. To je Kobu Je to v písemné podobě, takže se u toho příliš dlouho nezdržím. Jenom upřesním, že máme dvě skupiny návštěvníků mezi námi. Pokud tady již nejsou, tak dorazí na pozvání pana Suriana a na pozvání paní Helgy Trypel. Laslo a Helga tady nevidím je, jsou tady návštěvníci, takže vítáme návštěvníky. Evropský parlament je domem zelených, je to otevřený parlament, mohou se účastnit jednání občané a občanky jako vy. A také naše jednání se může sledovat na internetu, na webových stránkách Evropského parlamentu takže až se vrátíte do vašich zemí, pokud vás zajímá naše jednání, máte možnosti dvakrát měsíčně se potěšit k tím, že budete sledovat naše jednání. Takže můžeme nyní přejít na bod 3. Schválení zápisu ze schůze konané 23. února. Pokud nemáte připomínky a nebudete mít připomínky do závěru našeho jednání, budu vycházet z toho, že tento zápis je schválený. A nyní Sidonia je mezi námi, proto ji předáme slovo v rámci bodu 4. Jedná se o prezentaci pracovního dokumentu v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2011. Sidonie, máš slovo. Szanowny pane przewodniczący, Vážený pane předsedo, Vzhledem k tomu, že mám možnost hovořit polsky, tak eh, využiji této možnosti. Pane předsedo, dámy a pánové, drazí kolegové, Moje prezentace bude velmi stručná, protože v této etapě zpracovávání rozpočtu na rok 2011 máme ještě málo informací o pilotních projektech a přípravných fázích. Ale jsem velice ráda, že jsem mohla spolupracovat se sekretariátem a s panem Laslo Sorianem na přípravě tohoto pracovního dokumentu, které, který je spíše takovým informačním eh, sdělením. Cílem této informace je poskytnout informace zvláště novým členům rozpočtového výboru. Je to jakýsi úvod, který má vysvětlit, v čem spočívají pilotní projekty a přípravné fáze. Tento pracovní dokument vysvětluje právní základ, o který se opírají přípravné akce a pilotní projekty. Nejedná se ještě o posouzení realizace pilotních projektů a přípravných fází na rok 2010. Není to také sdělení, které by vysvětlovalo, jaké projekty konkrétně se budou konat roku 2011. Jde pouze o vysvětlení podstaty těchto eh, pilotních projektů a přípravných fází. Byla bych ráda, kdybyste si důkladně přečetli tento dokument, protože je velice důležité, aby vám byla tato záležitost jasná. Musíme začít připravovat tyto přípravné fáze a pilotní projekty a to, co nejdříve tak aby tyto pilotní projekty a přípravné fáze mohly být eh, uskutečněny a aby Evropská komise je mohla eh, sestavit. Musíme se tady dobře připravit. Samozřejmě, dokonalé řešení by spočívalo v tom, že by zde bylo eh, předem vyhodnocení ze strany Evropské komise. To znamená, ti z vás, kteří chtějí navrhnout takové pilotní projekty, nebo parlamentní výbory, které by chtěly navrhnout takovéto pilotní projekty, tak to musí učinit již v červnu, tak aby Evropská komise mohla mít první posouzení a mohla zjistit, zda jsou realizovatelné či nikoliv. Takže jedná se o jakousi studii proveditelnosti. Co se týče lhůt pro předložení těchto pilotních projektů a přípravných eh, akcí, jsou to stejné lhuty jako v případě pozměňovacích návrhů, které jsou předkládány parlamentem. Nechtěla bych zkrátit tyto lhuty, jsou to tedy stejné lhuty jako pro pozměňovací návrhy, které se týkají rozpočtu. Již jsem upřesnila, že je nutné předložit první návrh již v měsíci červnu, tak aby Evropská komise mohla učinit první posouzení. Ještě jednou se vracím k tomu, že tento pracovní dokument je jakousi, jakýmsi sdělením, které vysvětluje situaci, poskytuje informace. A ještě jednou bych chtěla zdůraznit že ti z vás, kteří hodlají předložit pilotní projekty a přípravné akce, by to měli učinit co nejrychleji. Až se setkám s dalšími parlamentními výbory, také eh, to budu zdůrazňovat. Měli bychom skutečně pokračovat. Rychle děkuji. Děkuji, Sidonie. Helgo, chceš něco k tomu dodat, k těmto pilotním projektům? Tyto projekty se týkají hlavně rozpočtu komise. Děkuji, pane předsedo, ale v současné době se nechci vyjádřit. Euh, Dobře, takže Anne Jensen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Sidony a také Láslovi za to, že nám připravili tento pracovní dokument, který je takovým přehledem toho, k čemu už došlo nebo k čemu nedošlo s pilotními projekty. Vzpomínám si, že loni Něco podobného dělala Juta. A také se žádalo o lhutu. Řada pilotních projektů měla končit v červnu, nebo měly se předkládat v červnu a tím to ale nemělo přece končit, protože byly volby a tak dále. Ale já myslím, že tentokrát musíme mít přísnou lhutu, také proto, že máme nový postup podle Lisabonské smlouvy. Myslím, že by bylo hodně těžké, kdyby se hodně nových věcí dělalo hodně na poslední chvíli. Myslím, že musíme být přísnější. A proto si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jak požádat specializované výbory, aby tomu věnovali pozornost. Já vím, že vy spolupracujete s těmi, kdo se věnují rozpočtu, ale možná, že by bylo dobré také dát vědět sekretariátu anebo předsedům specializovaných výborů, že by se tomu měli věnovat v každém výboru. Aby také mohli říct, co si o tom myslí ještě před červnem. A aby měli nějaký postup, jak to udělat. Protože tady si jenom uvádí, kdy se to má udělat, ale my potřebujeme vědět, jaké je tam datum, jaký je tam termín, kdy se mají předkládat pozměňovací návrhy nebo případné nápady a co je vlastně potřeba. Jak rychle by to mělo probíhat. Já myslím, že to potřebujeme, abychom zajistili, že vstupy od výboru dostaneme, protože já myslím, že to je na tom to nejlepší. Většina nejlepších výborů pochází z výborů, možná někdy z politických stran, ale já myslím, že máme dobrý časový plán ale potřebujeme k tomu ještě jednoznačný postup, abychom opravdu věděli, kdy máme co odevzdat. Děkuji. Merci, Anne. Děkuji, Anne. Salvador Garriga. Sí, presidente. Precisamente. Děkuji, pane předsedo. Členové mé skupiny přišli na toto zasedání trošku pozdě, protože jsme předtím měli jedno přípravné zasedání. A jedna z věcí, o kterém jsme mluvili, byl právě tento pracovní dokument, který připravil pan Surjan a Sidonia. A jedna z věcí, které nás zaujaly, byl ten očividný rozpor mezi přípravnými pracemi na pilotní projekty a celkovým zpracováním rozpočtu. Nevíme, jestli pilotní projekt nebo přípravné práce představují změnu rozpočtu. Na druhé straně nemluvíme o, nějakém, o nějaké tradiční opravě rozpočtu. Spravodaj musí tyto věci zapracovat do toho obecného rámce. Platí určitá omezení a stropy. Týká se to velkých částek peněz. Takže spravodaj potřebuje ta čísla, A to v předstihu. Ještě hodně před tou právní lhůtou, která platí pro všechny členy, kterou se musí řídit všichni, pokud je o pozměňovací návrhy. Má skupina má velké pochopení pro to, že zpravodajové to mají opravdu těžké, možná těžší než obvykle. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů musí eh, být uplatňována v souvislosti s tím, že ty pozměňovací návrhy se musí předkládat dostatečně s předstihem, aby bylo možné také dospět ke kompromisům. Platí určité priority a ty všechny musíme nějakým způsobem dát dohromady. Samozřejmě potřebujeme všechno od našeho výboru, od příslušných výborů, na základě iniciativ našich členů na různých místech. abychom do uplynutí lhuty měli nějaký balíček, který bude uspokojivý pro všechny politické skupiny. Já jsem si ten dokument pečlivě přečetl a cením si také snahy komise splnit úkoly, které jí parlament pro rok 2011 svěřil. Děkuji, Salvadore. A teď se obracím na Eidera, který mi napsal ohledně nedostatečnosti reakcí ze strany komise eh, v souvislosti s projektem, který se týká Romů. Chtěla byste využít této příležitosti a prezentovat tyto pilotní projekty a položit otázky zástupcům komise? Ne v tomto stádiu, jak chcete. Ne, pane předsedo, když jsem posílala ten e-mail, jenom jsem to měla na mysli, na mysli tak, že by asi stálo za to, vzhledem k tomu, že proběhne určité setkání na evropské úrovni, setkání pro romskou komunitu a máme takový návrh. Možná by stálo za to, aby mezi nás přišli a vysvětlili nám, jak ty pilotní projekty probíhají. Já doufám, že tady nevzniklo nějaké nedorozumění. Mně nešlo o to, že komise neposkytla dost peněz, anebo že to špatně sleduje. Jenom jsem chtěla provést takovou rekapitulaci, jenom jsem chtěla říct, že řešíme otázku situace Romů, že bude to evropské setkání Já říkala jsem si prostě, že by možná stalo za to, kdyby se někdo přišel a řekl nám, co se dělá. Zvlášť proto, že tady byl návrh na další finanční prostředky. Nicméně oni sami také říkali, že se chtějí podívat na to, jak se ty prostředky zatím využívají. Takže mi přišlo, že by to byl takový vhodný okamžik pro nějakou rekapitulaci. Dobře, takže to bereme na vědomí, komise to bere na vědomí. Takže konstatuji, že vaším přáním je, abychom eh, pozvali na výbor rozpočtu zástupce uživatelů těchto pilotních projektů. A to v určitý okamžik, který by více méně odpovídal samitu, který se bude konat v Kordobě za španělského předsednictví. Dobře, takže se pokusíme toto zorganizovat. Paní Balcány má slovo. Grazie. In questa occasione sul documento dei lavori dei progetti Děkuji. Při této příležitosti, když se dívám na ty návrhy na pilotní projekty, chtěla bych připomenout, že kromě toho časového rámce, který souvisí s pilotními projekty a se všemi těmi technickými otázkami, s tím, jaké informace jsou nutné, aby ty podklady byly dostatečné, Podle mě my, co by poslanci Evropského parlamentu, volení zástupci, zvláště vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, potřebujeme určitou politickou flexibilitu, kterou budeme uplatňovat ve vztahu k rozpočtu ve prospěch nových inovativních pilotních projektů. je rozdíl mezi tím, co parlament opravdu dělá a mezi přípravnými pracemi. Samozřejmě všechno to má dopad na ty pilotní projekty ale potom se to nedělá úplně stejně na další fázi. Takže já si myslím, že musíme uplatňovat určitou kázeň, než se obrátíme na komisi. I my sami si musíme pečlivě naše projekty vybírat, abychom byli schopni předložit ty, které představují opravdu něco nového, a ty, které je možné zapracovat do těch přípravných prací. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, podle mě, máme povinnost zaměřit se zvlášť na tyto věci při přípravě rozpočtu. Děkuji vám a domnívám se skutečně, že náš zpravodaj to právě tímto způsobem myslel. Eh, Sidonie, chcete komentovat eh, připomínky kolegů? Prosím. Já mám několik připomínek k tomu, co tady bylo řečeno. Ten kalendář, který je v pracovním dokumentu, je důležitý. Je to takový rámcový kalendář. To znamená, že nestanoví další lhuty pro specializované výbory. Protože já to chápu tak, já si aspoň vykládám tak, co říkala Anne Jensen, bylo by dobré mít nějakou lhutu pro výbory, ale pro mě jako zpravodajku je velice obtížné nějakou takovou další lhutu stanovit. Pokud je o to, co já bych chtěla udělat, já bych rozhodně chtěla poslat nějaký dopis výborům a chtěla bych je vyzvat, aby předložili své návrhy na opravy a na pilotní projekty, aby, abychom prostě měli šanci na to, že to bude potom lepší. protože prostředky pro pilotní projekty a přípravné práce jsou tak omezené, že si nemůžeme dovolit masově připravovat pilotní projekty a masově se věnovat přípravným pracím, které se nikdy nebudou realizovat, protože komise to udělat nemůže. Tak to bylo v minulých letech. I v tom takzvaném executability letter komise jednoznačně uváděla, proč určité věci nejde realizovat. Z důvodů, kterým já nerozumím, se tlačilo na to, aby ty přípravné práce pro pilotní projekty probíhaly, vybrali se, ale pak to skončilo v šuplíku komise. A to já bych jako zpravodajka pro rok 2011 nechtěla. Nestačí v rozpočtovém postupu přijít s nějakým politickým prohlášením v tom smyslu, že nám ten problém připadá důležitý a proto proběhnou přípravné práce. Ne. Já bych takové přípravné práce na pilotní projekt zamítla. Ale jen Evropská komise má dostatečné předpoklady proto, aby nám byla schopná říct, jaká je povaha přípravných prací pilotních projektů, protože právě komise tyto práce provádí. A proto se rozhodně budu řídit radou paní Jensenové. Upozorním specializované výbory na tento problém, možná právě formou dopisu, aby věděli, že by bylo dobré, kdyby ty přípravné práce na pilotní projekty byly navrženy včas. A pokud je o další příspěvky, ano, jistě, je velice dobré vstupovat do nových, ještě neprobádaných oblastí. Je dobré mít nesmírně inovativní přípravné práce pilotních projektů. To je v podstatě cílem dostat se k tomu, co je neznámé, k tomu, čemu se zatím Evropská unie nevěnuje. Ale současně podle mě bude prioritou podpořit přípravné práce na pilotní projekty, u kterých je šance, že se vůbec budou realizovat, že spatří světlo světa. Samozřejmě inovativnost je důležitá, ale především potřebujeme ty projekty, které jsou realizovatelné. Ale samozřejmě podle mého názoru je zásadní také vstup od specializovaných výborů, nemáme moc zdrojů, musíme pokračovat v některých projektech, které už začaly. Prostředky jsou opravdu omezené a to jsem v tom dokumentu také zdůraznila. Merci, Sidonia. Děkuji, Sidonie. Takže Gerhan a potom ještě Salvador chtěl něco do tomu doplnit. Takže prosím, Gerhane, Jenom krátká poznámka k tomu, co právě říkala Sidonie. Já s ní v zásadě souhlasím. My bychom se neměli zabývat pilotními projekty, které nemají šanci na realizaci. Ale na druhou stranu bychom neměli dávat komisi právo veta, eh, protože v některých případech prostě máme jiný pohled na realizovatelnosti některých přípravných akcí a měli bychom být schopni prosadit své představy v takových případech. To znamená, že přestože souhlasím s tím, že e, implementace těch projektů často záleží hodně na vůli komise, nicméně bychom ji neměli nechávat právo veta vůči, vůči mm, vůli parlamentu. Děkuji. Salvatore, něco podobného? Já bych měl otázku nebo spíš návrh, co se týče tady toho návrhu, který je v momentu kdy vlastně všechno by mělo proběhnout v červnu nebo v červenci. Já se chci zeptat, kdy bude komise schopná vypracovat tu executability letter, protože si myslím, že by pro naše rozhodování bylo užitečné to tento um, dokument mít v dostatečném předstihu. Uh, ano, Sidonie, prosím. Takže já mám dvě poznámky. Samozřejmě jakožto parlament máme právo, kterého bychom se jako neměli vzdávat, co se týče projektů, které navrhujeme, i když třeba se nesetkají s velkým nadšením. A my máme mít možnost, jak si prosazovat jejich realizaci. A v průběhu let se eh, to osvědčilo, že je potřeba tlačit na realizaci některých eh, přípravných uh, akcí v rámci jednotlivých projektů, ale o to mi nejde. Mně jde o um, rok 2011 a tady se jedná o urychlení procedury, což já navrhuji v tom svém harmonogramu, protože to má dodatečný cíl. Tato procedura vlastně tam dodává eh, krok navíc v minulosti, eh, jak si dopisy o, o oznámení o o proveditelnosti eh, vyjadřovali eh, představu komise. A to si myslím, že by byla škoda. My bychom se měli snažit také eh, ty projekty změnit, tak abychom měli od komise už nějaký první výstup, se kterým můžeme nebo nemusíme souhlasit, ale že by tam byla ta jedna revize možná jaksi navíc, abychom tedy eh, mohli to případně, případně upravit. To je tedy jeden krok navíc eh, v případě eh, redefinování těch přípravných kroků jednotlivých projektů tak aby vlastně, abychom ten projekt mohli upravit dříve, než nastane konflikt, nebo je vlastně před prvním čtením. Dobře, děkuji. Chci k tomu eh, komise něco vysvětlit nebo doplnit, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji. Já bych chtěl ocenit iniciativu zpravodajky Protože skutečně ty myslím, že to vytváří podmínky pro vytvoření procesu, který je konstruktivní a komise takto má možnost poskytnout zpětnou vazbu o tom, zda příslušné pilotní projekty třeba jsou pokryté stávajícími programy a akcemi, anebo může navrhnout třeba nějakou definici nebo novou, nov, nový popis tedy části toho, co je navrženo eh, aby také bylo lépe porozuměno tomu, co se požaduje a aby to potom bylo proveditelné. Já se nedomnívám, že by komise měla právo veta. Jde skutečně o to, aby navržené akce byly e, proveditelné. A ten harmonogram si myslím, že by byl velmi pozitivním příspěvkem k dosažení jaksi úspěšnosti tohoto konstruktivního procesu. Takže já beru na e, na vědomí, že by v, v rámci harmonogramu měla komise 14 dní na to, aby reagovala na eh, seznam těch eh, pilotních projektů, ono jich je v roce 2010, má, má jich být asi 80, takže já nevím, jestli budeme schopni se vyjádřit za 14 dní ke všem těm projektům, ale jsme připraveni, jak si na toto rozhodně přistoupit. Děkuji. Výborně, děkuji, říká předseda, děkuji Sidonii za tento velice zajímavý dokument, který zatím tedy máme k dispozici pouze v angličtině, ale který bude přeložený do všech jazyků. A mm, takže pamatujete si pořadí, které navrhuje Sidonie, to znamená nejprve si to přečíst a podívat se konkrétně a pečlivě na jednotlivé lhuty. tak abychom včas mohli efektivně pracovat. Takže nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. Pardon, Helgo? Ne, Helga se nehlásila o slovo. Le point suivant, pardon. Non, est-ce que Helga veut prendre la parole là Chce Helga požádat o slovo? ke své zprávě? Uh, um, ano, pokud jde o, parla- o rozpočet parlamentu, chtěla bych něco říct. Je to teď? Also ich werde Deutsch. Tak já budu hovořit německy. Ano, ano. Děkuji, pane předsedo, říká eh, poslankyně francouzsky. Takže na úvod bych chtěla velice všeobecně říci, že na jedné straně jsme vycházeli z našich vlastních politických ambicí z hlediska významu Evropského parlamentu po té, co Lizabonská smlouva vstoupila v platnost. A zároveň jsme vycházeli eh, z z přístupu a rozpočtu, který by byl orientován na budoucnost, byl by úsporný a ekonomický. Takže musíme zohlednit náš rozpočet a také zájmy jiných institucí. Chceme jednat odpovědně a také obezřetně. To neznamená, že všechny politické ambice a akceschopnost našeho parlamentu a frakcí a výboru a i individuálních poslanců jsme nějakým způsobem spochybňovali. Ale podle mého názoru musíme přesně zvážit, co budeme považovat za odpovědný přístup a co nikoliv. Začnu s těmi 20 procenty pro eh, parlamentní rozpočet. V našich rozpravách, které jsme měli v posledních týdnech na toto téma, jsme minimálně stanovili jakési varování v tom smyslu, že těch 20% není nějaké ortodoxní číslo v tom smyslu, že bychom eh, ho nemohli nějakým způsobem spochybňovat nebo překročit. Na druhé straně je jasné, že kdybychom chtěli změnit toto číslo, nejde to bez projednávání s ostatními institucemi, protože jednáme v prostředí, kde by měla být vyváženost, spravedlnost v rámci těchto tří institucí. A samozřejmě jde také o to, abychom zareagovali na výzvu Lizabonské smlouvy, abychom se postavili novým výzvám Evropského parlamentu. Byro začalo nyní mm, také s první diskuzí a vynořilo se určité číslo, a sice, že až do 22 bychom mohli pokročit z hlediska parlamentního rozpočtu. Já požadu, považuji toto číslo za příliš vysoké. A zvláště z hlediska roku 2011. Podle toho, jak vypadá politická situace v mnoha členských státech EU, Ehm, mám pocit, že v tomto legislativním období by bylo dosti obtížné dosáhnout eh, tohoto čísla. Ale já se nyní soustředím na rozpočet na rok 2011. Návrh, který byl předložen ze strany Bera, znamená navýšení a sice 20,46 to znamená, že to je návrh, který eh, byl považován za mm, zodpovědný. V konkrétních číslech je to 39 milionů, tedy z hlediska těch 20 eh, já si myslím, že zde je jednotné stanovisko v tom smyslu, že potřebujeme nové položky pro výbory a politické frakce, protože máme více kompetencí v rámci Evropského parlamentu, máme více odpovědnosti, spolu rozhodujeme a tudíž s radou a komisí musíme být schopni jednat na stejné úrovni a musíme zlepšit naši eh, akceschopnost. Takže toto, myslím, není spochybňováno. Ale existuje dosti výrazná diskuze, a to říkám i s ohledem na moji vlastní frakci, těch 1500 eh, euro na poslance, to je číslo, které ještě nebylo uzavřeno, Toto číslo podle návrhu na příští eh, rok by mělo být navýšeno ještě o 1500 euro. Já myslím, že tady potřebujeme důkladnou diskuzi, abychom zjistili, jestli to opravdu správné a především, abychom zjistili, jaké dopady to bude mít z hlediska naší politiky v oblasti nemovitostí. Padl také návrh, pokud bychom měli tu celkovou částku roku 2011, tak by to bylo 3000 eur na poslance to znamená, mm, nemělo by se to týkat pouze spolupracovníků, ale i příslušných dalších eh, mm, pracovníků. Sice není žádné volné místo z hlediska asistentů, nicméně by to znamenalo přesto, že bychom mohli mít více zaměstnanců. Ale je tady problém s prostorami. Víte, že kanceláře jsou již příliš malé pro naše spolupracovníky, takže se objevila myšlenka minulý týden, že je tady záměr koupit novou nemovitost, novou budovu. A pak by tedy útvary, které tady pracují, mohly být soustředěny v této budově, to znamená asistenti a spolupracovníci. Co se týče této koncepce, tady mám velký otazník, protože to je to by byla veliká akce, došlo by k velkému stěhování a také finančně by to byla velká akce. Nyní byl tento návrh rozšířen, protože mm, muselo docházet k zpětnému proplácení eh, z hlediska mm, nemovitostí. Dostali jsme tedy mm, tyto finance a byla by možnost nakoupit novou nemovitost, budovu. Co taková nová budova bude stát? Hovoří se 80 až 100 eh, milionech eur. To jsou investiční náklady, ale nikoli provozní náklady. To ovšem není pro mě odpovědná odpově- eh, odpověď. To znamená, že v budoucích letech a už v rozpočtu 2011, pokud bychom už tuto budovu měli, tak eh, tady není zohledněn náklad na údržbu této budovy. A také bych chtěla poukázat na velkou finanční krizi a myslím si, že tady není možné přistoupit na takovouto nemovitostní politiku, která nezohledňuje náklady na údržbu a další úkony. Pak máme tady otázku ohledně centra návštěvníků. To znamená mít možnost pozvat více návštěvníků ročně, což by jistě politicky bylo žádoucí, ale musíme tedy toto umět zvládnout jako instituce předtím, než bude dokončeno toto nové centrum návštěvníků, tak si musíme posoudit tuto situaci. Opět tady mám otazník, musíme eh, postupovat pomalu, eh, solidně, abychom byli schopni takové návrhy potom eh, zrealizovat a zvládnout jako instituce. Ještě mám dva body, které bych chtěla uvést, nebo tři body, kde také zatím nevíme, jak to bude v budoucnosti vypadat. Na jedné straně máme Eh, projekt Evropského domu historie. Teď byl rozšířen návrh, že strategie návštěvníků by měla být součástí strategie, to znamená, mělo by to být také zohledněno v našich rozpočtových eh, plánech, ale ty následné náklady na zřízení a údržbu, tyto náklady nejsou vůbec rozpočtovány. Je tady opět eh, otevřená otázka, jakým způsobem budeme postupovat. Jde o to, že tady budeme mít určitou marži 109 milionů a 2012 dokonce 102 milionů. A hned se tady objevují určité politické záměry využití. A tady bychom si měli položit otázku, jak to bude prakticky fungovat. Pak tady máme mm, soudní případ eh, z hlediska mm, příjmů pracovníků parlamentu. Tady také nevíme, jak tento případ bude eh, vyřešen. I to se může finančně nějakým způsobem promítnout do našich možností. A další věc, kterou nevíme, jak to bude vypadat s vnějšími službami, zda to bude v kategorii 5 rozpočtováno. I to bude výrazně překračovat náš manevrovací prostor. Tudíž ještě jednou říkám na závěr, Těch 20% není svaté číslo, eh, ale z hlediska mm, řádových možností tady musíme být velice, velice citliví a postupovat velmi opatrně i z hlediska našich ambicí. Měli bychom být velice odpovědní, velice obezřetní a najít to správné, eh, správné číslo. Neměli bychom zahajovat investice, aniž bychom věděli, jaké náklady eh, to bude mít v budoucnosti. Počínaje rokem 2012 bychom mohli mít velké problémy, to by bylo nezodpovědné a také by to takto bylo vnímáno ze strany našich občanů. A pokud nám budeme chtít měnit eh, tyto směry, musíme v každém případě o tom jednat s ostatními institucemi, eh, jinak to vyvolá nevoli. Vždy jsme volali potom, aby se provozovala odpovědná rozpočtová politika a myslím si, že bychom tyto standardy měli používat i sami na sebe. Merci bien. Děkuji. Tak tady několik poslanců hlásí, se hlásí o slovo. Pan Aglund má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil také stručně vystoupit na toto téma a využil bych toto fórum, abych jménem liberálů se vyjádřil také k rozpočtu. Někteří z nás měli příležitost o tom eh, jednat minulý týden ve Štrasburku a zpravodajka velice moudře eh, hovořila. My v podstatě eh, s Helkou plně souhlasíme v této věci. Obecný přístup podle našeho názoru je, že je pochopitelné, že Lisabonská smlouva přináší určité náklady navíc a určité požadavky klade na parlament, ale nemůžeme se odtnout v situaci, kdy budeme pouze vytvářet nové výdaje a žádné úspory. Je to otázka politická a osobně já i liberálové tomu považujeme za politicky velice eh, obtížné. Když jsme o tom posledně hovořili, o posledním zvýšení o 100 eh, tisíc pro asistenty, eh, my nemůžeme v žádném případě podporovat takový trend. Také se jednalo o zvláštních, o, o dalších příplatcích Eh, pro eh, europoslance na kanceláře a podobně a i v takové věci my jsme stejného názoru, že mm, jsme proti eh, přidávání tedy dalších, dalších výdajů. Co se týče budov, nejde jenom o to pořídit si novou budovu. Minulý týden, když jsme o tom hovořili s generálním tajemníkem Perle, tak on byl toho názoru, že v budoucnu všichni europoslanci by měli mít kanceláře eh, vedle svých asistentů, eh, tedy eh, to, což by ovšem znamenalo přebudovat celou budovu ASP, kdy máme třeba hm, kancelář někde a asistent má kancelář zase v jiné části budovy a to by znamenalo skutečně celou budovu přebudovat a to by bylo velice nákladné. Přestože se to nezdá, tak je to přece jenom věc poměrně velká a, a je to otázka principu. My víme, že nejsou žádné prostředky navíc v této části rozpočtu a jediný způsob, jak toto vyřešit, je eh, uspořit prostředky v některé jiné položce, jestliže je třeba pokrýt zvýšené náklady a to bychom byli rádi, kdyby ostatní eh, politické kluby eh, se s námi v tomto shodly a souhlasíme s názorem zpravodajky. Ehm, děkuji vám. Děkuji. Pan Vogen. Eh, děkuji, pane předsedo. Především mám tři obecné poznámky, než přijdu k těm konkrétním. A myslím, že první věc, kterou jsem chtěla říct, bylo to, že jsme dostali takovéto pokyny a dostali jsme je pozdě. Rozhodně po uplynutí lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů a potom, co o tom tento výbor jednal. Druhá věc, na představenstvo bychom potřebovali dalších 125 tisíc eur. To je pěti, asi pětiprocentní nárůst a jistě některé z těchto prostředků musí jít z marží a už teď říkáme, že těch marží máme málo a tím se situace ještě zhorší. A třetí věc, kterou bych chtěl říct obecně, se týká těch 20% toho Prahu. Pozměňovací návrh, který jsme posledně přijali, uváděl, že očekáváme diskuzi mezi institucemi, Samozřejmě, když se podíváte na pokyny od sekretariátu a předsednictva, tam se navrhuje navýšení o 22% pro několik let, aniž by se to nějak projednávalo, aniž by proběhla konzultace. Já si myslím, že to je věc, se kterou se musíme na byro obrátit. A konkrétní věci, pokud je o ty pokyny, které jsme nedávno dostali, jsou tam věci, které vítáme, například zřízení takového systému na základě poznatků, já vím, že v těch pokynech není moc podrobností, nicméně umožnilo by nám to takový zdroj, jeden zdroj pro informací pro všechny členy a bylo by také možné racionalizovat informace parlamentu. Také vítám analýzu v těch pokynech, která se týká pevných a proměnlivých nákladů. To je věc, kterou žádáme už nějakou dobu a rozhodně si myslím, že nám to umožní zjistit, jaký máme v parlamentu, v rozpočtu parlamentu manevrovací prostor. A také si myslím, že je dobré, že členové mohou mít 120 návštěvníků místo 100. Nevím, jak je to s načasováním toho návrhu, ale rozhodně ho vítám. Některé věci podle mě vyvolávají obavy a zbývají nám ještě otevřené otázky. Například těch 105 tisíc na každého člena na měsíc. To asi bude hodně kontroverzní. A pokud někdo bude v parlamentu potřebovat další pracovníky, samozřejmě musíme zjistit, kam je potom umístit. V těch pokynech se zmiňuje těch 80 milionů eh, jako příspěvek od belgického státu, ale není z toho jasné, jestli je záměrem využít všechny tyto peníze nebo část těchto peněz pro pracovníky navíc, které možná budeme potřebovat. A to je potřeba upřesnit. A další věc, už to tady zaznělo, 1,2 miliony eur navíc pro ty, kdo mají kanceláře v parlamentu. Já myslím, že to také bude hodně kontroverzní a rozhodně bychom měli říct, že budeme mít rezervu na tyto prostředky a využijí se, když budou potřeba. A další věc, které jsem si všiml v pokynech, je ta otázka 926 pracovníků v parlamentu. Rozhodně to nebylo nějak podložené, takže to je otázka prostředků, které by se tam přidělovaly a to bych chtěl ujasnit. Rozhodně, až bude probíhat jednání mezi tímto výborem a Birem před nadcházejících týdnech, bude tam několik bodů, kde budeme potřebovat víc informací a další upřesnění, než budeme schopni řadu věcí, které oni navrhují v těch pokynech, odsouhlasit. Merci, cher collègue. Děkuji, pane kolego. Pan Fernando. Muito obrigado, senhora presidente. Nós voltamos a insistir. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou chci zdůraznit, že potřebujeme udržitelný rozpočet. Chceme, aby byly v rozpočtu pouze řádně podložené výdaje, musí to být udržitelné a musíme být přísní pokud jde o to, jaké cíle sledujeme v rozpočtu. A já myslím, že teď je vhodná doba pro to, abychom upustili od inkrementálního růstu. To je ten 6% nárůst. Musíme se postavit novým výzvám. Musíme využít nové pravomoci, které máme. Když budeme mít rozpočet na nulovém základě, musíme se také zamýšlet nad tím, jak nově přidělit pracovníky když se podíváte na to, co bylo možné z hlediska interní mobility, potřebujeme maximální úspory a maximální efektivitu. Aniž bychom ztráceli ze zřetele náš cíl, kterému jsme přiřadili prioritu, to znamená excelence z hlediska legislativní práce. A proto těch 20%, jak jsme vždycky říkali, je spíš psychologická otázka, protože 20% to je docela hodně peněz ale 20 z malé částky je malá částka. Kdybyste měli 10 rozpočtu, který je dvojnásobně vysoký, šlo by v podstatě o stejnou částku peněz. Takže pokud mluvíme o přísnosti, o udržitelnosti, pak je také velice důležitá naše politika ve vztahu k budovám. Musíme vědět, jaké máme pevné výdaje. A parlament musí postupovat důstojně, musí se držet svého programu, ale v rámci víceletého programu se musíme zamyslet nad tím, jaké minimální částky potřebujeme k tomu, abychom věci dělali pořádně. To by mělo být naše východisko. Když se podíváte na těch 20 bylo to dobré, co se týče interního cíle. Nicméně pak je tady indexace na základě nějaké proměny. Takže v současné situaci v zásadě souhlasím eh, se slovy zpravodaje, když se podíváte na celou řadu otázek, je třeba zajistit, že výdaje budou opravdu podložené. Ne proto, že máme strach z veřejného mínění. Nechceme nahrávat tisku. Když se podíváme na prostředky, které máme k dispozici, uvědomujeme si, že potřebujeme víc pracovníků. Ale je tady otazník. Proč právě tolik? Proč potřebujeme právě tolik pracovníků? Proč ne trošku víc nebo trošku méně? Kdybychom měli na tom rozpočtu začít pracovat znovu od nuly, potřebovali bychom řádně podložit každou věc, abychom podpořili úspory, a abychom řádně určili naše pevné náklady. A to nám pak umožní posoudit proměnlivé náklady a příslušné výdaje. Podklady máme v určitých věcech, nicméně potřebujeme analýzu nákladů a prospěchu, který z toho plyne, a tomu přikládáme význam. A na základě těchto parametrů musíme projednat rozpočet, který bude také dostatečně pružný. Nicméně odvolání, které bylo podáno k soudnímu dvoru, možná vyvolá další navýšení. Soudní dvůr posuzuje určitý případ, určitou věc, která se týká počtu pracovníků. A pak je tady také otázka zvyšování platů pracovníků. A všichni souhlasíme s tím, že v rozpočtu musí být prostředky i pro nové členy, po rozšíření. Musíme se držet našeho cíle transparentnosti a také udržitelnosti. A musíme si pořádně plánovat politiku pro budovy. Děkuji, pan Portaš. Dobrý den, tenho ver por onde podemos começar. Děkuji mnohokrát. Já mám tady určité eh, potíže z hlediska eh, eh, rozhodnutí, čím máme začít. Nevím, jestli bude smysluplné, abychom na příštím plénu již hlasovali o zprávě paní Trüppel. A to z toho důvodu, že tady máme celou řadu nových faktů, které leží na stole. A tyto skutečnosti se eh, neobjevují v této zprávě. Je to jakási preventivní zpráva podle eh, mého názoru. Takže to je první otázka, kterou v této souvislosti kladu. Druhá otázka. Já nevím, proč eh, i nadále vedeme tuto diskuzi kolem těch 20 je to tak, že v našich zprávách říkáme, že všechny administrativní náklady všech evropských institucí musí být eh, součástí tohoto oddílu 5 a to jsou ty procentuální sazby, s kterými máme dnes co dočinění a proto si myslím trošku nepravá, nesprávná eh, diskuze. A třetí otázka. Pokud čteme eh, velmi pozorně zprávu paní Triple a pokud si vyslechneme jednotlivá různá stanoviska, vidíme, že je tady určité napětí a určitý rozpor. Na jedné straně máme přání zrealizovat eh, výdaje 85 milionů, to bude vlastně eh, nová finanční částka, kterou budeme mít eh, možnost využít, ale zároveň chceme provádět rozpočet obezřetně. V podstatě tady máme dvě otázky. Co se týče budoucnosti, musíme zjišťovat, zda bude možné v rámci těch jednotlivých projektů dlouhodobě eh, hospodařit. Pak tady máme eh, otázku roku 2011. Tady se musíme vyhnout tomu, abychom uspěchali naše eh, rozhodnutí. Podle mého názoru eh, musí se stanovit určitý směr eh, těchto institucí, který by se opíral o zdravý eh, selský rozum. Já vidím, že velice často eh, poslanci mm, podporují to, co rozhodlo mm, předsednictvo nebo byro. Mm, bylo rozhodnuto, že je snaha bojovat proti nezaměstnanosti, my vytváříme pracovní příležitosti v našich institucích, ale to není eh, seriózní argument. A proto bych doporučil, a tím se dostávám k závěru, abychom se vyhnuli uspěchanému rozhodnutí, eh, kterého bychom později litovali. A doporučuji, abychom se snažili zabývat se eh, některými otázkami, které nevždy jsou podporovány Birem. Musíme pečlivě zvážit veškeré výdaje a diskutovat také o dalších aspektech, které nás zajímají. Děkuji, pane kolego. Vladimír Manka. Děkuji, pan předsedo. Děkuji, pane předsedo. V návrhu, který jsme dostali od Evropského parlamentu, převládají dosavadní postupy, kdy mnohé instituce tvoří svůj rozpočet na základě indexace. Přitom naše požadavky, které jsme schválili také na plenárce Evropského parlamentu, směřují k tomu, abychom rozpočet tvořili na základě skutečných požadavků. Kromě toho jsme si při přípravě rozpočtu na rok 2010 vytvořili a schválili určitá pravidla, která vedou k úsporám. A tento návrh, který máme na stole, zatím úplně nepočítá s úsporami, kterých můžeme dosáhnout, pokud budeme důsledně dodržovat pravidla, která jsme schválili v roce 2009. Chci jen připomenout, že v těchto pravidlech jsme hovořili o tom, že je nutné zlepšit spolupráci mezi institucemi. Víme, že instituce mají někdy kapacity, které nejsou vždy využité, to znamená, že musí spolupracovat. A také z tohoto důvodu jsme například dali do rezervy všem institucím 5 aby spolupracovali v oblasti překladů. Pokud nám tuto spolupráci prokážou, to znamená, pokud si nebudou překlady objednávat automaticky externě, můžeme i tuto rezervu uvolnit, samozřejmě. Ale je třeba letos všechno vyhodnotit a myslím si, že pokud skutečně budeme postupovat korektně, získáme další finanční prostředky. Stejně tak je nutné zahrnout do této zprávy i to, že jsme odsouhlasili to, že letos se uskuteční audit dvou velkých útvarů Evropského parlamentu. Jedním z nich je generální ředitelství INLO a druhým jsou bezpečnostní služby. Tento audit, který proběhne letos, bude také nutné vyhodnotit a já jsem přesvědčený o tom, že pokud se udělá korektně, může dojít k úsporám. A potom bychom měli pokračovat i s dalšími generálními ředitelstvími. A samozřejmě další úspory, kterých můžeme dosáhnout, mohou vyplynout z toho, když budeme mít na stole strategii pro oblast budov. Víme, že už o to žádáme několik let a já věřím, že když tato strategie bude i ve zprávě našich nemovitostí můžeme dosáhnout dalších úspor, takže tyto věci je třeba připomenout a je nutné nezapomínat na to, že letos to musíme analyzovat a musíme si říct, jak to promítneme do rozpočtu pro rok 2011. Děkuji. Merci, Vladimír. Sidonia. Děkuji, Vladimíre. Sidonia. Eh, děkuji. S dužím eh, zainteresováním. Eh, děkuji. S velkým zájmem jsem si přečetla návrhy, které nám byly adresovány z hlediska plánů posílení a rozšíření činnosti parlamentní knihovny. Především mě zaujaly plány, které souvisejí s rozšířením služeb tak, kterým se říká briefingové služby. Pokud jsem to dobře pochopila, tak se jedná o specializované informace, které jsou určeny poslancům. Eh, jednalo by se o velmi cenou pomoc, alespoň v mém případě. Pokud jsem to dobře pochopila, tak by to byl také určitý způsob, jak eh, ulehčit eh, našim asistentům, kteří připravují naše podklady. Doufám, že knihovna nám skutečně poskytne tuto službu, která je naplánována a která mě velmi zajímá. Dále mě zaujalo, že se zohlednily potřeby poslanců získávat informace ve své mateřštině. I to je zabudováno do tohoto plánu, to se mi velice líbí. Ale zároveň budu sledovat, jakým způsobem tyto ambiciozní plány budou uskutečňovány. Já využívám této knihovny a doufám, že tyto plány budou realizovány. Děkuji. Dobře, takže vaše expertíza bude velmi cená. Salvador Garriga bude hovořit. Sí, presidente. En una discusión de, sobre el presupuesto de otras Děkuji, pane předsedo. Co se týče rozpočtu institucí a konkrétně parlamentu, nesmíme zapomínat, že my jsme ten výbor, který má na starosti rozpočet, to znamená, že se musíme vyjadřovat k rozpočtovým otázkám. A teď se musíme podívat, Zda některá ta opatření jsou vhodná či nikoli a možná bychom měli počkat na rozhodnutí politických klubů, do kterých patříme. Ale jakožto rozpočtový výbor musíme přijmout dvě iniciativy krátkodobě, e, jak dosáhnout nějaké schody mezi sebou a ve druhé fázi podívat se, zda výdaje parlamentu jsou trvale udržitelné. Jestliže tyto výdaje budou udržitelné, z dlouhodobého hlediska, tak e, potom bychom měli, a to nám už navrhovala zpráva parlamentu určit, udělat určité rozlišení mezi pevnými a variabilními e, náklady a mohli bychom jaksi e, mít rozpočet jako, e, jako určitý stav nula a e, tam potom by byl nějaký m, mm, strop e, pro ty variabilní náklady, které nebude možné překročit. Dlouhodobě, pokud chceme dosáhnout koncenzu mezi všemi politickými kluby, vyvstává otázka eh, těch 1500 eh, eur navíc na sekretářské práce. To bude zřejmě předmětem polemiky mezi námi a já nemám v úmyslu se tady k tomu vyjadřovat, ale je potřeba zůstat konzistentní. My zjevně máme problémy s místem, s umístěním dalších asistentů a současně v předchozím rozpočtu jsme odsouhlasili 50% z toho zvýšení. E, to znamená, že by nebylo logické, e, jak si najmout polovinu asistenta v budoucích letech myslím si, že je konzistentnější, eh, jak si eh, ta přijatá rozhodnutí uskutečnit. Náklady spojené s náborem asistenta eh, představují zhruba 3000 eur. Tak proč jsme zůstali na 1500? To není logické. To by byla zřejmě chyba výpočtu. A pak nevím, kdo by byl eh, schopen eh, jak si s takovou eh, částkou najmout asistentka. Takže pokud se nechceme zbavit všech zdrojů, pak musíme jak si realizovat a zůstat v linii s rozhodnutími z roku 2009. Prosím, další kolega. Hmm, přestože bylo správně řečeno, že se máme zabývat Eh, rozpočtovými otázkami. Já bych rád to trošku rozšířil, protože to jsou významné otázky. Jedna se týká transparentnosti. Eh, v těch našich vodítkách máme odstavec o informačním systému a když parlament eh, rozšiřuje knihovnu a, a služby, a studie interní, externí, analýzy různých politických problémů, tak se musíme také věnovat otázce publikování těchto studií pro veřejnost. A Domnívám se, že to je otázka principiální, to znamená, jak bez těchto informací, jak se, jak se obejít bez těchto informací v budoucnu. A myslím si, že to je skutečně důležité téma a v, a v tomto odhadu to, jak si předsednictvo neuvedlo. A druhá věc je otázka bezpečnosti. Tady je řečeno, že bychom měli udělat analýzu bezpečnostních problémů a všichni vědí, že to je také kontroverzní téma. Samozřejmě měli bychom být schopni zajistit dostatečnou bezpečnost pro pracovníky eh, v této budově. Ale to má i jiné aspekty, jako je například přístupnost, transparentnost eh, z hlediska veřejnosti, ten charakter otevřené instituce. To znamená, tím se také musíme zabývat velmi pečlivě. Eh, proběhla diskuse o zastřešení ulic kolem parlamentu a vytvoření bezpečnostní zóny kolem všech institucí a to si myslím, že je opravdu eh, velmi nebezpečný trend do budoucna eh, z pohledu občanů. Takže já bych rád zmínil tato dvě principiální témata minimálně, která jsou podstatná nejenom z hlediska rozpočtového, ale transparentnost a bezpečnost, co jsou zásadní témata. Děkuji a poslední přihlášený je pan Kozlík. Děkuji, pan předseda. Vyprovok... Děkuji, pane předsedo. Vlado Maňka mě vyprovokoval k vystoupení. On definoval ten rozpor mezi indexací a tím principem každému podle jeho potřeb. Eh, za rozvinutového socialismu se eh, vycházelo ze zásady každému podle jeho práce a v komunismu každému podle jeho potřeb. Potřeby jsou nekonečné, zatímco zdroje jsou omezené. Já tím nic já nekritizuji. Eh, Vlado Maňka, jak si vyjádřil správnou myšlenku, že ten mechanický princip indexace nemůže vést k dobrým výsledkům. Ale samozřejmě i e, verifikace na základě potřeb není jednoduchá. Čili já připouštím indexaci jako základní model, který vede k určitému číslu, který je potřeba si potom ověřit na základě buď tedy zkušenosti předchozích let, anebo na základě exaktně prokázaných potřeb, které v tom mm, nadcházejícím období vzniknou. Čili já indexaci neodmítám, ale je potřeba si ji ověřit na základě konkrétních potřeb. Druhá věc, kterou říkal pan Gariga a s tím plně souhlasíme, že v principu platí, že ten rozpočet má být každým rokem efektivní a dlouhodobě udržitelný. To se týká všech segmentů rozpočtu a to včetně financování budov. Moje poslední poznámka je ta, že hodně hovoříme o efektivnosti a transparentnosti a to rozpočtu nejenom Evropského parlamentu, ale i ostatních institucí. A já jsem dnes eh, eh, jak si mi volali z Velkého slovenského deníku a ptali se mě na situaci v roce 2008, kdy byly financované lyžařské pobyty a jazykové kurzy eh, rodinným příslušníkům europoslanců. To jsou takové ty typické situace, kdy se jedná o drobné položky, ale eh, mají jaksi veliký vliv a velmi nám komplikují eh, naši, naše postavení a situaci a vytváří to velice špatný dojem o europoslancích. Takže někdy jde skutečně o, o malé částky, já si to ještě musím prověřit je to informace, kterou jsem získal dnes poprvé vlastně nebo zaslechl, ale Takovéto informace, když proběhnou médii, tak to samozřejmě eh, nevytváří eh, dobrý dojem o nás a o práci Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, drazí kolegové. Co se týče posledního botu, tak je to výbor pro rozpočtovou kontrolu, který se tím musí zabývat, samozřejmě za přispění účetního dvora. Ještě máme dvě připomínky předtím, než Helga vyjádří závěr tohoto velice eh, zajímavého diskurzu. Nejdříve tomu, co řekl pan Portáš. V tom harmonogramu zkoumání rozpočtu na rok 2011 není nic uspěchaného. Je tady harmonogram, který je podrobně rozpoc, eh, ro, eh, uveden v čísle 4 Kobunius. Měli jsme už první výměnu názorů mezi koordinátory a dvěma eh, místopředsedy, kteří jsou pověřeni rozpočtem v rámci Byra, to znamená pan Pitela a pan Pitel Kvadras a diskutovali s generálním tajemníkem. Shodli jsme se, že se pokusíme zorganizovat dvě oficiální jednání jakéhosi předběžného dohodovacího řízení. Jedno jednání bude zasedat předtím, než byro formálně přijme odhady, protože jsme ve stádiu vlastně předběžného rozpočtu. Jsou to odhady. A druhé zasedání se bude konat po přijetí těchto odhadů na úrovni byra a před tím, než eh, rozpočtový výbor přijme návrhy, které dostaneme ze strany Helgi Triple. V tomto stádiu jsme rozhodli, že rozhodnutí ohledně tohoto návrhu odhadu na výboru padne 27. a 28. dubna a pak eh, to bude předloženo plenárnímu zasedání v květnu. Podle Lisabonské smlouvy je to příslušný výbor, který má za úkol předložit návrh, formální návrh rozpočtu, to znamená potom odhadovém řízení a to se týká také Evropského parlamentu. Seznámili jsme se minulý týden eh, s písemnými závěry konference předsedů, předsedů skupin, které, tak jak jsem to řekl, uvedl problém toho takzvaného stropu rozpočtu Evropského parlamentu a to na zasedání, ke kterému došlo před několika týdnů a já jsem byl přizván, abych tam obhajoval stanovisko rozpočtového výboru. Ti citovaní místopředsedové obhajovali stanovisko Byra. Tento dokument, tyto závěry nejsou uvedeny Eh, v, tom, v té dnešní dokumentaci, ale požádám sekretariát, aby tento dokument předal všem členům našeho výboru, abyste si to mohli dát do svých archivů. Konference předsedů vycházela z toho, že tento 20% strop, který aplikoval Evropský parlament sám na sebe, od roku 1998 a také byla příležitost o tom velmi často hovořit, zvláště v rámci opravného rozpočtu na rok 2010. Tento strop bylo konstatován je překonán a v souvislosti s Lizabonskou smlouvou, v souvislosti s rozšířením Evropský parlament může fungovat pouze na základě vyšší marže, která byla odhadnuta na 2% v rámci páté kategorie. Abych to zjednodušil, řeknu, že byro které rozhodlo 20% sebekázeň roku 2008, tak eh, se eh, rozhodlo zvýšit tuto takovou, jakousi sebekázeň na 22%. Já jsem se eh, dotazoval, zda je tady možnost interpretovat nebo prezentovat tuto, toto číslo jinak vůči jiným institucím, které jsou zde zastoupeny ostatně aby to všechno bylo jasné a transparentní. Zde je možné to interpretovat tak, že v rámci jiného propočtu těch 20% bychom zůstali spíše na úrovni sebekázně, na úrovni 20%. Je to kulaté číslo, které už aplikujeme 20 let. Těchto 20% to je kategorie 5 finančních perspektiv z hlediska eh, všech eh, evropských institucí. Jenomže když se podíváme do podrobná na tu záležitost, tak vidíme, že veškeré administrativní náklady nejsou v kategorii 5, některé jsou také v jiných kategoriích a jistě při příležitosti budoucí revize finančních perspektiv bude možné toto vyčistit, eh, zavést pořádek, tak abychom dospěli k řešení, které by umožnilo Beru zaručit Evropskému parlamentu dodatečné prostředky, které jsou nutné na aplikaci Lisabonské smlouvy a zároveň aby zde nevznikl dojem z hlediska veřejného mínění, že Evropský parlament je jaksi laxnější než předchůdci. V tomto mm, soupisu těch závěrů je jeden, který bychom si měli ověřit, jakmile se budeme zabývat návrhem rozpočtu parlamentu na rok 2011. Konference předsedů požádala ony dva místopředsedy, kteří jsou pověřeni touto záležitostí na Biru a také na eh, rozpočtovém výboru, aby bez lhůty, ale implicitně se mělo na mysli dosti rychlé konání, aby předložili společný návrh tak, aby ze střednědobého návrhu eh, hlediska by do konce tohoto legislativního období jsme měli návrh, který by zaručil Evropskému parlamentu, že tyto prostředky jsou eh, dobře, kvalitně eh, uplatňovány. To znamená, návrh rozpočtu na rok 2011 by měl být prezentován s několika tabulkami, aby bylo jasné, o jaký směr se jedná. Někteří z vás zdůrazňovali princip eh, rozpočtu eh, z hlediska rozdělení tzv. fixních a variabilních nákladů. To je myšlenka, kterou já jsem navrhl také konferenci předsedů a ta byla také přijata a spočívala v tom, že bychom měli mít určité jasnější perspektivy ve středně dobém horizontu, abychom pravidelně nenaráželi na nepříjemné potíže, jako jsou ty, které jsme zaznamenali nedávno v souvislosti s rozpočtem na rok 2010, tedy v souvislosti s tím počátečním rozpočtem a opravným rozpočtem na rok 2010. A nyní se obracím na Helgu, aby nám uvedla poučení z této velice bohaté diskuze. Děkuji, pane předsedo. Ano. Já myslím, že to bylo velice dobré upřesnění, to, co jste právě těch říkal, těch dvou procentech a také pokud jde o debatu mezi předsedy skupin a Birem. Myslím, že je opravdu jasné, že tuto analýzu potřebujeme, abychom zjistili, co to znamená, co ta 2% v dalších letech budou znamenat a na co to bude a jestli je to opravdu nutné. Protože teď je jasné, že to je pod naší marží. Prostě nemáme peníze. Nemáme peníze na to, aby to bylo až 22%. Podle mých informací A proto prvotní věc je jednoznačně zjistit, na co bychom rozpočet mít měli a na druhou stranu, jestli si to opravdu můžeme dovolit. A jestli si myslíme, že se to dá také opodstatnit. Já si nejsem úplně jistá. Podle mě to zachází moc daleko. Ale samozřejmě bude to součástí naší debaty v nadcházejících letech. Pokud jde o rozpočet na rok 2011, zatím se navrhuje ne plus 2 Jenom 20,46 Samozřejmě podle výměn názorů to patří k našim problémům. A teď se dostávám k tomu, co navrhujete vy, to znamená rozpočtování na nulové bázi. Z hlediska udržitelnosti to naprosto chápu. Ale na druhou stranu Pokud uvážíme anebo zohledníme rozšíření nové výzvy Lisabon, myslím, že by to samo o sobě také mohlo představovat problém. A proto potřebujeme skutečně dobře vyvážit opatrnost a udržitelnost rozpočtu, ale musíme se také zamyslet nad tím, jaká máme nové úkoly a nové výzvy a jestli máme dost pracovních kapacit. A tam podle mě musíme najít tu správnou rovnováhu. Pokud jde o to, co říkal kolega Kostli, já myslím, že je velice důležité, aspoň podle mých informací, je to důležité z hlediska ostatních, že nešlo o děti europoslanců, ale pracovníků, zaměstnanců. Nechci to omlouvat, ale myslím, že je velice důležité, aby se to odlišilo. Já myslím, že europoslanci nedostávají peníze navíc na nějaké kurzy svých dětí a neměli bychom tyto věci směšovat. A teď, pokud jde o náklady na asistenty, my jako rozpočtový orgán jsme to pro letošek neudělali, ale podle mě to není úplně logické. Když to uděláme letos, já vím, alespoň z naší skupiny a od ostatních kolegů, že oni říkají, že tyto peníze potřebujeme pro naše asistenty v členských státech. A to by nevedlo k problémům s kancelářemi tady. Byla by to správná úroveň plateb a dalo by se to udělat v členských státech. Tam by se to víceméně dalo zdůvodnit. Ale když si vezmeme 3000 nových lidí na rok Samozřejmě to bude mít určité důsledky pro budovy a proto je tady podle mě velký otazník a proto nejsem přesvědčená o tom, že bychom měli na příští rok navýšit rozpočet o těch 105 tisíc, protože když si vezmete ty lidi tady, vyvolává to mnoho dalších nákladů a problémů. A teď ta otázka úspor. Jistě, já jsem pro úspory, pokud jde o účinnost a EMAS a investice do životního prostředí, samozřejmě to nám potom ušetří peníze, protože ušetříme CO2, náklady na elektřinu a, a tak dále. To všechno s touto otázkou souvisí. Ale nelíbí se mi, když lidé říkají, ano, chceme peníze, pak potřebujeme konkrétní návrhy kde konkrétně můžeme ušetřit. Potřebujeme jednoznačné konkrétní návrhy, protože jinak se to snadno říká, ale pokud nedostaneme nic konkrétního, tak v podstatě tyto věci k ničemu nevedou. Takže pokud třeba z auditu vyplynou nějaké dobré příklady, jsem připravená podívat se na to a převzít to, pokud to bude dobrý nápad. Ale nestačí říct, že chceme úspory. Musíme jednoznačně říct, co to znamená. A teď k postupu. Já myslím, že je pravda, že hlasovat se bude až v květnu. Ještě budeme mít další schůze a snad dospějeme ke společnému stanovisku, protože zatím samozřejmě je opravdu jasné, že stanovisko Byra je úplně jiné. Vyplývá to i z naší výměny názorů. A proto potřebujeme to smírčí řízení, potřebujeme další výměny názorů, Ale já mám zatím dojem, že předsednictvo zachází příliš daleko. A proto musíme zjistit, jestli se nám podaří dospět k nějaké dobré rovnováze. Tolik tedy dnes z mé strany. Děkuji. Helga. Výborně, Helgo. Já bych doplnil, ostatně jak ji říkala Helga ve svém úvodním vystoupení, že nad námi visí ta hrozba, ten Damoklův meš eh, v rozsudku eh, soudního dvora o mzdách, eh, o platech, který by mohl mít zpětnou účinnost. A to nesmíme zapomínat. Dobře, takže považujeme za vyřízený bod 4, pane předsedo. Mohu prosím položit tady k tomu jednu krátkou otázku? Chci se zeptat, zda těch 14 milionů, které patří k parlamentu, nebo těch 135 milionů, to znamená zpětně za rok 2010, anebo 2010 e, a 2011. Pane kolego, to my nemůžeme vědět, dokud soud nevynesl svůj rozhodnutí ale hrozí, že soudní dvůr svým rozhodnutím nás donutí zafinancovat nejenom roky 2011 a 2010, ale i konec roku 2009. To je ten problém, protože půl roku z roku, dva, šest měsíců z roku 2009, protože to jsou položky, které se nedají převádět do dalšího roku a my už nemáme tedy ty prostředky pro rok 2009 a pokud se e, soudní dvůr rozhodne na konci roku 2010, tak my musíme v roce 2001 nalézt prostředky pro úhradu navýšení platu za roky 2010 a 2009, čili na to nesmíme zapomínat. Dobrá. Takže, tak to si myslím, že jsme projednali bod 4 a přistoupili bychom k bodu 5. Stručně to jsou informace o Cory Overs, nejprve tedy Laslo Surian a potom Vladimír Maňka. Prosím, Láslo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady, pokud je o rozpočet komise, nepotřebujeme nějakou sáhodlouhou debatu, vzhledem k tomu, že ten carry over je právo komise a má jenom povinnost informovat nás. Pokud je to možné, pane předsedo, rád bych ale položil komisi určité otázky. V podstatě dvě otázky. Teď máme polovinu března a podle příslušného nařízení ten přenos závazků z loňského na letošní rok by se měl provést do konce března. Takže otázka zní, jestli je to vůbec fyzicky možné. A další podobná otázka. Hlavně byla přijata určitá rozhodnutí. Pět rozhodnutí se mělo realizovat do ledna 2010 a teď máme březen. Co tím chci říct? Jde o řádku 0405 01. A já myslím, že by bylo lepší, kdybychom v březnu dostali nějaký materiál k těm lednovým rozhodnutím. Já myslím, že by bylo lepší, kdyby to nebylo psáno jako něco do budoucna, ale jako něco, co se už odehrálo v minulosti. A jde v podstatě o informaci o případném pozitivním nebo negativním rozhodnutí. Jenom nás to prostě zajímá. A my máme jenom za úkol vzít na vědomí, že komise provedla tento přenos. Děkuji. Eh Dobře, děkuji. Nejsou žádné další otázky. Chce se k tomu eh, komise vyjádřit a nějak to doplnit? Děkuji, pane předsedo. Jak pan Šurian říkal, co se týče závazků, které jsou převedené do následujícího roku, je tady eh, povinnost k, k, k eh, toto realizovat do 31. března. A, eh, takže jak si stojí komise v tuto chvíli prakticky 80 příslušných částek eh, převedených eh, do následujícího roku bylo realizováno a nyní mm, na konci měsíce bude komise schopná realizovat zbytek eh, těch převedených prostředků. To se týká, jestli jsem si to správně zapsal, také eh, těch položek, o nich ho hovořil eh, pan Šurian, je to program 0504 0501 programy pro rozvoj venkova a tam je ta situace podobná jako eh, v případě těch ostatních. Co se týče minulých let, jestli jsem porozuměl vaší otázce, tam bych potom doporučoval aby e, komise poslala tabulku, kolik převedených prostředků z předchozích let bylo využito do konce března následujícího roku a podívat se tedy na ty výsledky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, žádné připomínky ze strany Lásla. Takže nyní Vladimír Manika, který také bude hovořit o převedených prostředcích. Děkuji, pan předseda Děkuji, pane předsedo. Rozpočtový výbor schválil 2. prosince nákup budovy pro Evropský dům v Budapešti. Mnozí z nás na to jistě vzpomínají. Tyto finanční prostředky nebyly použity do konce finančního roku na určené účely a proto platí určitá pravidla pro neautomatický přenos, která nám umožní tento problém řešit, jak už říká zástupce komise, je to potřeba udělat do 31. března, je to jen technická otázka a já osobně tam nevidím žádný problém a doporučuji, abychom to odsouhlasili. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Žádné otázky, žádné připomínky. Dobře, takže můžeme uzavřít tento bod a přejdeme na bod číslo 9. A to budeme mít festival Juty Hauk. Je to tak. Ano. Takže Juta začne bodem 9, to znamená e, návrh stanoviska k vytvoření tří nových agentur, které souvisí s finančním dohledem. Juto, máš slovo. Ano. Myslím si, že 9 a, 10, 9 eh, a 11 můžeme zpracovat společně. Jedná se skutečně o tři úřady pro dohled, Evropský orgán pro cené papíry a trhy, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Tedy budeme hovořit o těchto třech bodech. Tyto tři úřady by měly fungovat jako agentury a měly by zajišťovat to, co již prakticky Eh, požadujeme dva roky jako Evropský parlament, to znamená řádný dohled nad finančními trhy. Máme tady tedy návrhy na založení těchto tří agentur. To není úplná novinka. Tyto agentury by měly navazovat na již existující Evropský výbor dohledu, který již se zabývá nyní Eh, tímto tématem. Je to síť eh, národních eh, regulačních agentur. Samozřejmě tyto tři agentury by měly mít více funkcí z hlediska dohledu a také z hlediska intervencí v rámci jednotného trhu. Řekněme tak, že eh, v rámci jednotného trhu víme, že komise navrhla, aby tyto agentury fungovaly také v jednotlivých členských státech a měly tedy možnost dohledu eh, nad eh, trhem v těchto jednotlivých členských státech. Ale to není naše záležitost, s tím se my nemáme zabývat. Tady jsou kompetentní kolegové v Ekonu, kteří připravují stanovisko nebo připravují zprávu k této záležitosti. Takže to jsou vlastně tady tři různí zpravodajové, kteří se zabývají zřízením těchto agentur. Pokud se podíváme na náš úkol eh, v této oblasti, tak si musíme uvědomit, že tyto agentury budou v kategorii 1A našeho rozpočtu. To je ta kategorie, kde eh, vlastně eh, se nacházejí také různé politiky. Eh, to znamená, jakmile vznikne určitá, kategor, určitá agentura nebo se zvětší, agentury spadají do této kategorie. Podle komise, podle návrhu komise, tyto tři agentury v roce 2011 a 2013 budou potřebovat 150 milionů eur celkem. Těch 150 milionů eur nemusíme eh, plně zafinancovat z našeho rozpočtu, ale poprvé by to mělo vypadat tak, že minimálně do konce eh, současných finančních perspektiv členské státy by měly participovat na spolufinancování. Ten návrh je tady a podle něho členské státy by měly zafinancovat 90 eh, milionů na ty tři roky a my z našeho rozpočtu 60 milionů eur. Co se týče zaměstnanců, tak tady komise víceméně navrhla 270 lidí, kteří budou pracovat ve třech agenturách. Jak bude ta organizační struktura konkrétně vypadat, eh, to budeme vědět samozřejmě teprve tehdy, až budeme mít také právní akt. Ale dokážeme si představit, že především tam budou AD místa v těchto eh, agenturách, protože tam budeme potřebovat vysoce kvalifikované pracovníky a pracovnice, kteří budou pracovat v těchto agenturách. Nemohou to být eh, jaksi ne tak vysoce kvalifikované pracovní síly, my potřebujeme vysoce kvalifikovaný personál, který bude schopen vykonávat tento dohled nad finančními trhy. Takže tito pracovníci musí být dokonce lepší, pokud to tak můžeme říci, než ty subjekty, které konají na těch jednotlivých segmentech finančních trhů tak aby eh, tito dohlížitelé byli schopni eh, okamžitě rozpoznat eh, nesrovnalosti a případně zakázat. Takže máte návrh mého stanoviska. 7. Eh, 8. dubna budeme hovořit o mém návrhu, takže máme, pokud tedy bude velká potřeba diskuze a pozměvací návrhy by měly být předloženy do 12. dubna a 27. dubna na výboru pak budeme moci hlasovat. Ekon je způsobilý pro ty tři zprávy, tak ten určitě eh, nebude hlasovat dříve než květnu. Děkuji, Juto. Pan Kozlík eh, požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Hauk za výborný návrh a stanovisko. Naprosto souhlasím s tím, co uvedla. Je třeba říct, že návrhy nařízení pro evropské orgány finančního dohledu obsahují všechny náležitosti, které jsou nutné, pokud je o financování. To znamená, že jsou tam i základní definice toho, co je třeba financovat, i definice základních pozic, pokud je o zaměstnance, a jednotlivé, jednotlivé nákladové položky. Samozřejmě tato vyčíslení jsou do jisté míry orientační a jistě se budou každý rok upřesňovat. Já jsem i Ministerstvo financí a Slovenskou národní banku a Združení bank také jako mm, budoucí pláce části toho nákladu požádal, aby trošku pomohli ty náklady upřesnit ale předpokládám, že existuje celoevropská zhoda, kterou předpokládá Evropská komise, takže minimálně, co se týče východiska, tam asi zhoda nastane. Určité změny pohledu, protože je tam velký balík pozměňovacích návrhů, je to docela velká legislativa, i tady mám určitý požadavek na slovenské orgány, takže já předpokládám, že podobné to bude i v dalších státech. A pokud dojde k výraznějším změnám této legislativy, přihlédl by se pak i k těm vyčíslením budoucích nákladů. Nicméně mnohokrát děkuji. Ten pohled, který Juta přednesla, je skutečně dobrý. Děkuji. Děkuji. Žádný komentář ze strany Juty? Ne. Dobře. Takže můžeme vycházet z toho, že body 9, 10, 11 byly projednány. A teď bod 12. Tady máme návrh na umístění výkonné agentury pro dopravu, ale náš specializovaný zpravodaj, paní Olmajer, neměla eh, možnost mm, zpracovat tuto záležitost a zažádala o odklad. Juto. Ano, komise nám nedávno eh, předložila podklady, takže jsme to nemohli proskoumat skutečně do důsledků. Eh, děkuji za tuto zprávu, za její zaslání. Je tady otázka té výkonné agentury a budovy této výkonné agentury. Mně bylo řečeno, že paní Holmajer eh, žádá o zodpovězení ještě několika otázek ze strany komise a proto dnes ještě není možné předložit skutečný statement, takže to učiníme na příštím zasedání. A pak uvidíme, jestli tedy odsouhlasíme nebo odmítneme tento projekt týkající se této budovy. Dobře, takže odkládáme tuto záležitost Eh, není to mm, nějaký úsudek o rozhodnutí, který eh, přijmeme tedy pro nebo proti. Zatím nejsme schopni rozhodnout, zda eh, budeme souhlasit či nikoliv, jak žádala paní Holmajer, jak to potvrdila Juta. Děkuji Jutě a můžeme přejít na bod, který se nazývá 12a. Je to výměna názorů ohledně kontrolního řízení, managementu. Je to výkaz, který eh, se zpracovává měsíčně. Pan Godmany sleduje tuto záležitost. Chcete to okomentovat a položit otázky výkonné eh, komisi? Takže odpověď je ano, tak budeme bedlivě poslouchat. You, ano, děkuji, pane předsedo. Především se chci omluvit váženým poslancům, za to, že ještě dnes pořád ještě nemají všechny tabulky. Protože tady jde hlavně o čísla. Mezi mými čísly a čísly komise není velký rozdíl, ale je tam trošku rozdíl v metodologii. A z tohoto důvodu si myslím, a já dnes mám poslední schůzku s pracovníky z generálního ředitelství Regi a rozpočet. E, myslím, že aspoň ty hlavní věci jsou jasné. Velmi obecně. Já vím, že komise zpracuje úplnou verzi této zprávy někdy v dubnu. Půjde tam o to, jak to vypadá z hlediska komise, pokud jde o využití prostředků v rámci finančních výhledů na období 2000 až 2006 a 2007 až 2013. A krátce se pokusím popsat ty hlavní rysy, hlavní prvky. Co jsou ty hlavní prvky? Studie, kterou zadal účetní dvůr, co se týče efektivity využití prostředků po třech letech v rámci těchto vyhlídek a po třech letech u předchozích vyhlídek. Bohužel u těchto vyhlídek je to dvakrát horší. Máme 30% využití u všech fondů, 30,1 u všech zemí a u posledních vyhlídek 2000 až 2006 jsme po třech letech byli na 24%. Takže ten výsledek opravdu není dobrý. A z tohoto důvodu komise provedla určitá opatření na vylepšení situace v, roce 2009. Došlo ke změně nařízení 1083 a do všech členských států bylo jako další zálohové platby převedeno 6,25 miliardy eur. Musím říct, že tím se zvýší matematický výsledek, ale nevylepší se tím plnění programů, protože platby do zemí představují tři věci. Zálohové platby, ty vůbec nesouvisejí s tím, jak země tyto programy plní, ale ty peníze potřebují na přípravu na přípravu programů, na to, aby se připravili na ty programy. Pak jde o financování a pak průběžné platby. Obecně musím říct, že pořád ještě máme dva různé systémy a v posledním období 2000 až 2006 byla komise velice flexibilní, umožnila členským státům prodloužit lhůty aby dostala informace o tom, jak byly prostředky využity. A moje první reakce, když jsem ta čísla viděl, byla taková, že se zdá, že v rámci vyhlídek 2000 až 2006 u dvou fondů, regionálního a sociálního, nebyly využity určité peníze, anebo se využili pro jiné věci, anebo se zpátky vrátili plátcům. Nicméně, není to tak teoreticky. Země už teď mají možnost požadovat platby za uzavřené vyhlídky od komise aby dosáhly 95% využití na základě zprávy. Je to jen teoretické, můžeme jenom doufat, že k tomu dojde. Dokážete si představit, že země, které poslední pravdu provedly v červnu 2009, po devíti měsících pořád ještě nechtějí tyto prostředky po Evropské unii. Já jsem býval vládě, já vím, jak moc ty peníze jsou nutné protože to představuje rozpočet. Nicméně, lidé z komise mi říkali, že jednotlivé země se pořád teprve připravují na žádost o tyto peníze. A když se podíváte třeba na sociální fond, regionální fond, fond soudržnosti, uvidíte to tam položku po položce. Ty prostředky se přidělují pro všechny fondy a za období 2026 je to obrovská částka, asi 5 miliard. A pokud jde o letošní rok, proč je nutné ty věci propojit? Například, fond, fond soudržnosti běží ještě do konce tohoto roku a není jasné, jak bude vypadat využití fondu soudržnosti. A teď u všech zemí je to 80%. Nicméně máme země, kde je to méně než 80%. Snaží se připravit u všech fondů, ale současně nemohou být tak aktivní u nových fondů. Takže je v tom takový rozpor. A z tohoto důvodu si myslím, že flexibilita komise je pozitivní věc, ne negativní. Říkají, že pomáhají zemím, které jsou lenivé. Já myslím, že tak to není. Jde o to, aby se využili všechny ty peníze. Když se podíváte na tuto situaci, na situaci 2007 až 2013, musím říct, že je třeba zohlednit určité principy a jedna věc je jasná. Máme systémy zprávy a kontroly, které musí schvalovat Evropská unie. A pokud tyto systémy fungují, to znamená pokud máme nějakou agenturu, je učeno, že má mít na starosti určitý projekt, máme nějaké národní orgány, musí být certifikovány. A prakticky všechny tyto orgány jsou certifikované, žádná země nemá spoždění. Pokud mluvíme o operačních programech, prakticky většina programů, prakticky všechny programy jsou schválené, kromě těch programů, které je třeba provést nebo realizovat za spolupráce několika zemí. To bylo vždycky zlé. Když se u jednoho programu sejde víc zemí, tak ten výsledek je opravdu špatný. Je to úplně něco jiného, než když to dělá země sama, protože systémy zprávy jsou odlišné a tak dále. Ale musím říct, že od 1. ledna do 1. března uvidíme velké vylepšení, pokud jde o průběžné platby. To znamená, že země se začínají snažit a došlo k 50% navýšení plateb za tři měsíce v porovnání s těmi třemi lety pro regionální fond a fond soudržnosti a 20% u sociálního fondu. Takže můžeme doufat, že na začátku ty údaje, které jsme viděli, ta procenta pro všechny fondy, třeba 40% u sociálního fondu nebo 12% u regionálního fondu Můžeme doufat, že toto se vylepší. Pokud jde o ty rozpočtové problémy, protože to je něco jiného než regionální politika, je tady jedna věc. Když se pořádně podíváte na to, jak se ty platby prováděly měsíc od měsíce, já jsem se ptal komise, vidíme, že některé země nedostaly ani euro a pak najednou stovky milionů v některých měsících. Já si myslím, že oni to nějak vysvětlí, ale stá se, že je to tak, jak říkal pan Surian. Jeden měsíc ty země dají komisi spoustu papírů, dokumentů, komise musí rychle něco udělat, protože se blíží konec roku, musí ty peníze vyplatit. A další věc je to, že země dávají dokumentaci pro platby a komise na to musí mít určitý čas. Je to kombinace těch dvou věcí. A my si myslíme, že by bylo lepší, kdyby to byl ten druhý případ, ne ten první. Protože pokud se vyplátí několik miliard, tak z technického hlediska není snadné provést to řádně. Takže, co k tomu můžu nakonec říct? Já si opravdu myslím, že komise provede vyhodnocení všech těch čísel a z tohoto důvodu se pořád ještě omlouvám. Ta moje čísla jsou moje čísla, úplně jiná nejsou, ale bude lepší, až dostaneme, bude to lepší, až dostaneme ta poslední čísla od komisy. V zásadě tady není žádný rozpor, co se týče přístupu. Pokud jde o stanovisko, o, to, o tom jsme také hodně mluvili a já myslím, že ten návrh bychom měli podpořit, ale to je něco jiného. To je něco úplně jiného. Je to velice dlouhá historie. Já se opravdu omlouvám, že vám nemůžu ukázat ty tabulky. Pokud budete mít nějaké konkrétní dotazy na jednotlivé státy nebo společné věci, můžu říct jednu věc. Země, které mají méně peněz od společenství na hlavu, to znamená, že jejich fondy soudržnosti nejsou teď tak podstatné, nejsou moc aktivní, nesnaží se získat peníze. A to bohužel ten průměr stahuje dolů. Nesouvisí to s rozpočtovými schodky, s HDP. Nejsou moc aktivní, protože pro ně to není tak podstatné. A jsou země, pro které je. Jsou tyto peníze hodně podstatné a ty se opravdu snaží. A druhá věc je to, že některé země na tom nebyly moc dobře v rámci předchozích finančních výlídek a nejsou moc aktivní ani teď. A já jsem žádal komisi, aby se právě na tyto země zaměřila. Ta studie o těch problémech, kterou zadal účetní dvůr, má být hotová v dubnu. A v předběžné verzi této zprávy jsem viděl, že máme problémy v některých zemích, kde třeba elektronický systém dejme tomu na dva měsíce, zablokoval platbu a to není moc dobré. A nebo se tam duplikují orgány, které různě mezi sebou spolupracují a spošťují platby. Ale i v těch zemích, kde, které jsou na tom dobře, třeba regionální orgány nejsou moc aktivní. Máme příklady, třeba některé nové země jsou na tom špatně, protože si s komisí nedořešili schválení kontrolních systémů a systémů zprávy. A ty platby jsou velice nízké. Velice nízké. Nebudu je zmiňovat, ale myslím si, že komise se na ně zaměří. Pokud má někdo nějaké otázky, rád odpovím. Děkuji. Dobře, děkuji. Další se tady hlásil o slovo. Děkuji, pane předsedo. Obecně řečeno EPP podporuje na zpravodaje, domníváme se, že to je dost jasné. Máme jenom jeden problém a to se týká pozměňovacího návrhu číslo 1, v němž eh, ten navržený pozměňovací návrh vyzývá komisi, aby předložila opravený rozpočet. Podle našeho hodnocení v takové situaci není potřeba Eh, opravený rozpočet, opravný rozpočet. Existují různá řešení, která můžeme navrhnout, že navrhujeme oddělené hlasování a nechat stranou druhou část pozměňovacího návrhu, nebo pokud by s námi zpravodaj spolupracoval, potom bychom mohli nechat otázku otevřenou a po slovech amending budget můžeme doplnit v případě potřeby, tedy opravný rozpočet v případě potřeby. A potom bychom nemuseli jaksi eh, řešit ty problémy. To řešení, které je tady navrženo, eh, se dá řešit formou převodu eh, do následujícího roku nebo, nebo zálohové platby a podobně. Takže podle našeho názoru to opravdu není nutné. Ale nikdy nevíte, jak se situace změní. Takže když to bude řešení v případě potřeby, tak si myslím, že pak lze eh, tam ponechat tu původní eh, myšlenku, ale eh, nedá, ne, jak si nevyžadovat zbytečný do, opravní rozpočet, což teď v březnu skutečně není, není dobrý nápad. Vaslo, omlouvám se, ta vaše poznámka týkající se to, to je bod 12a. Ano, ale jestli se nepletu, tak zpravodaj začal hovořit o zítřejších eh, otázkách, takže proto tady o tom hovořím. Tedy původně tedy se to nestahuje k tomuto bodu. Dobrá, takže máte celou noc na to, abyste se dohodli eh, mezi sebou do zítřka. Dobrá. Přeje si komise? Nikoli. Dobrá, takže já vám děkuji. Poslední bod na pořadu jednání Inge Gressle, Ingeborg Gresle požádala, abychom se ještě dnes odpoledne podívali na bod 7 a nenechávali jej na zítra. To se týká změny nařízení rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrném rozpočtu evropských společenství. Inge, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dokument je pouze v, jedné, v jednom jazyce, takže eh, První část tu máte na stole, to jsou změny vyplývající z Lisabonské smlouvy. Druhá změna, to, se, to, to jsou změny ESLA. A třetí se týká e, tříleté reformy, která je předmětem konzultací mezi odbory komise. Um, a to, co máme před sebou, bych teď ráda krátce představila. Jsou tady určité změny, které vyplývají z Lisabonské smlouvy a také změny, které vyplývají z toho externího diplomatického sboru. A vyplývá to i z meziinstitucionálních dohod. Musíme počítat s tím, že ve všech těch revizích se to bude odvět od dvou stejných článků. Možná, že to vypadá neprofesionálně, Já jsem ve své činnosti v parlamentu zatím takový postup nikdy nezažil. Týká se to třeba, nezažila, týká se to například článku 1, to je v první části, a potom v druhé části to právě vyplývá z toho eh, External Action Service a pak ještě něco v třetí části. A nejsem si jistá, jestli bychom takto měli postupovat. A pak eh, změny, které vyplývají z Lisabonské smlouvy, to je určitý nouzový rozpočet, jsou tam také věci, které se týkají přenosu rozpočtových prostředků, na tom už jsme se dohodli s radou a s komisí. A ten současný balíček vypadá trošku nezáživně a nezajímavě, nicméně ráda bych vás vyzvala, abychom si počkali ještě na ten druhý balíček. I pokud jde o ty revize, o dvojku, třeba u článku 30 se určité věci překrývají, to se týká transparentnosti a také se to překrývá s článkem 31, to se týká tvorby rozpočtu. S tím minimálně tedy s tím musíme počítat. V této chvíli mi není jasné, co udělá komise, pokud je o národní úrovně, v případě, že dodržíme všechny body, které jsou důležité pro všechny ostatní, může se stát, že v květnu budeme mít velké problémy prosadit to. A mimo jiné máme také návrh meziinstitucionální dohody. Některé konkrétní věci nejsou známé. Samozřejmě z taktického hlediska je to pro nás velmi nevýhodné, protože tam máme menší prostor pro prosazení našich zájmů. V každém případě musíme počkat, až budou, eh, bude tento balíček, minimálně ten druhý na stole. Ještě bych chtěla se zmínit o tom, jakým způsobem eh, vypadá diskuze v těch grémích, které se zabývají právě touto vnější službou parlamentu. Víte, že existuje tzv. steering committee, e, to sídlí vlastně u e, předsedu také 24. E, března se bude konat druhé zasedání. V parlamentu máme napříč frakcemi velmi výrazné různé mínění k této záležitosti. Víte, že paní Ashton diskutuje zvláště s Koreperem ale nediskutuje s parlamentem. A parlamentní kontakty, které eh, se zabývaly touto částí, eh, zapadaly pouze do slyšení. Takže samozřejmě mohu tady oznámit s radostí, že mm, co se týče spolurozhodování, tak v tom bude figurovat pan Rabkaj a bude se tím zabývat eh, výbor Jury a rozpočet. Ale s námi nikdo z jejich strany nehovoří. Takže eh, já se domnívám, že tento balíček leží eh, na stole, měl, eh, bylo diskutováno s radou z hlediska odborných záležitostí a také obsahu. A tato strategie mm, vypadá tak, že máme tady steering committee, který by měl se s tímto zabývat. My bychom chtěli skutečně mm, pravou vnější službu, která by měla zahrnovat také rozvojovou pomoc, eh, otázky sousedství a eh, všechno toto by mělo být zahrnuto. Takže toto je nesporné. A z našeho hlediska si myslím, že je správné, abychom velice výrazně tlačili na to, aby eh, tyto zahraniční služby byly vlastně součástí komisí, také v rámci komise existují již určité vzory které mohou zajistit nezávislost. Například vzor OLAF. OLAF má vlastní zakladatelský akt, patří ke komisi, ale má vlastní struktury a má také vlastní odpovědnost hlediska zaměstnanců. Generální ředitel, to, čemu říkáme IPN u nás a je důležité, aby paní Ashton fungovala tímto způsobem, tedy tak, jak to označujeme IPN. Takže tady jsme zajedno z hlediska toho, eh, jak by měla eh, vypadat tato zahraniční služba. Myslím si, že je důležité, aby parlament postupoval velice sevřeně a obhajoval svoje práva. Takže je nutné samozřejmě se zabývat tím, jaký rozpočet tomu bude alokován a jaká práva tady budou. Co se týče těchto práv a alokací, to je zatím dosti eh, nesporné, protože eh, tady jsou rozpočty, které to již zahrnují, není to něco dodatečného, je to automaticky k dispozici. Takže zde bychom neměli nějak eh, předčasně se dohadovat o kompromisech. Rozpočtová práva máme, i když je to vlastně instituce sui generis. Já jsem velice napětá, jakým způsobem to bude probíhat dále. Myslím si, že by bylo dobré kdyby eh, se prodiskovaly všechny možné obce, místo toho, abychom to zúžili jenom na několik málo scénářů a pak o tom rozhodli. Myslím si, že bychom měli postupovat velice otevřeně a měli bychom postupovat podle Lisabonské smlouvy tak, abychom měli tyto vnější služby, které by mohly zajistit veškeré kompetence, které v této oblasti máme. Ale to je možné pouze tehdy, pokud eh, tedy toto protlačíme také na úrovni komise. Možná, že jsem zmátla mnoho kolegů, ale myslím si, mm, že je důležité, abychom se zabývali tímto tématem také eh, v rámci zpravodajů. Proto jsem to udělala takto otevřeně. A myslím si, že je dobré, abyste si udělali představu o tom, jaká nálada vládne v parlamentu na toto téma. Děkuji. Děkuji za to, že jste přispěla ne k tomu, aby tady bylo ještě větší zmatení, ale naopak k vyjasnění některých eh, těchto věcí. Vidím, že Helga žádá o slovo, já vám dám slovo. Nyní jsme v situaci, která je poněkud složitá, vzhledem k tomu, že pro uplatnění Lisabonské smlouvy potřebujeme přijmout určitý počet prováděcích textů a vytvořit některé nové orgány. U některých orgánů, jako jsou například agentury pro finanční dohled, o kterých hovořila Juta, to není komplikované, to už jsme dělali, je tady precedens. Samozřejmě služba vnější, to je jaksi nový druh zvířete, říká pan předseda, takže tady musíme vymyslet stanov, statut, Tady jsou určité eh, precedenty, tak jak o tom hovořili v souvislosti s Olafem, nicméně je to velmi složitá politika. Zatím toto téma se projednává převážně mezi tady výkonou radou a radou, výkonnou komisí a radou, to znamená diskutuje paní Ashton s paní Ashton. Protože ona nosí vlastně takzvaně tyto dva klovouky, tedy má tyto dvě funkce. To znamená, říká, já chci to a to, a pak si odpovídá, ne, to nechci. Takže nastal okamžik, kdyby paní Ashton měla hovořit s někým jiným a ten někdo jiný, to jsme my. V rámci parlamentu vysoké orgány našeho parlamentu se rozhodly, že vytvoří steering committee nebo steering group, proto aby parlament hovořil jedním hlasem, až se staneme o ním partnerem. Co je důležité? Důležité je, že hlavním trumfem parlamentu to je rozpočtová pravomoc, kterou má parlament k dispozici a která byla ještě posílena Lisabonskou smlouvou. Takže otázka, která se vynoří za několik týdnů nebo měsíců, nejsme schopni to vyřešit nyní, bude spočívat v tom, na základě jakého textu se bude odvíjet eh, diskuze mezi institucemi a jakým způsobem eh, tato diskuze bude probíhat. Jaký objem bude mít balíček tohoto vyjednávání v souvislosti s Lizabonem v tom širokém slova smyslu, tedy vyjednávání mezi námi a radou. Je tady celá řada řízení které jsou ve hře. Například u finančního řízení jsou tam různé texty, eh, jsou tam přechodová ustanovení, tak jak jsme to vypracovali minulý rok. Eh, pak jsou tam tříleté, eh, tříleté období, pak je tam to, co je napojeno na Lisabon, to, co souvisí tedy s těmito vnějšími službami Evropské unie. A k tomu se připojí ještě statut zaměstnanců těchto vnějších služeb a v rámci rozpočtového řízení ta eh, průběžná review, eh, potom možná rozpočet 2011 se na to napojí a tak dále. Takže nastane okamžik, kdy bude nutné položit karty na stůl a podívat se, kde dohoda je relativně jednoduchá mezi institucemi, například u orgánů pro finanční dohled je snadné najít konsensus mezi institucemi, aniž by to vyvolalo politickou krizi. Ale oproti tomu jsou některá témata, která jsou závažná, která vyžadují komplikovanější jednání. A to bude takový balíček, kde by každý měl eh, najít něco, co je v jeho zájmu. Takže děkuji za to, že eh, se zde zmapovala tato situace. Řekl bych, ty černé mraky eh, se začínají objevovat na horizontu, ale bude ještě eh, mnohem více mraků, a ještě eh, mnohem černějších. To, tato meteorologie vyjednávání mezi institucemi se musí nějakým způsobem zvládnout. Helgo, máte otázku? Já bych chtěla Inger Gressle poděkovat, Ingeborg Gressle poděkovat. Ty všeobecné požadavky, která, které vyjádřila z hlediska evropských vnějších služeb, to je velice důležité. Skutečně nutné, aby komise transparentně ehm, předložila svoje návrhy. To podporuji. To neplatí jenom pro nás, to platí také pro evropskou veřejnost, která si chce udělat eh, představu o tom, co se zde děje. Také jde o to, jaké kompetenční spory se na to eh, nabalí. V této zprávě se jedná také o to, eh, jakým způsobem pojmout opravné rozpočty. Eh, myslím si, eh, že tady bych měla na vás otázku, paní Gresle. I když se jedná o finanční nařízení, tak jsme vždycky přemýšleli nad tím, jak by bylo možné toto zjednodušit aby do toho mohly zapadnout také menší projekty ohledně kultury a dalších e, zaměření. To znamená, aby to použití bylo jednodušší, přátelštější, aby to nebylo tak frustrující, pokud uživatelé těch projektů s tím musí pracovat. E, je tady nějaká naděje, že by mm, Samozřejmě jsme nepodporovali nějaké zneužívání, ale je tady určitá naděje, že by e, tady nastaly změny z hlediska přátelštějšího, eh, přátelštější povahy? Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat zpravodajce za její zprávu a souhlasím s tím, že tady musíme prodiskutovat různé přístupy. Z odborného hlediska je možná smysluplné prodiskutovat toto, tu fragmentaci těchto reform. Paní Gressle eh, řekla, že tady dochází k několikerému opakování a opakovaným změnám, to jsou nepraktické věci a také to mm, politicky není mm, smysluplné. Podle mého názoru máš naprosto pravdu a ostatně i výbor pro kontrolu rozpočtu na to poukázal, že je tady nutnost, nezbytnost, aby parlament v otázkách vnějších služeb nepříliš brzy odhalil svoje karty. Eh, je to otázka tak trošku i ješitnosti. Já tady vidím určité nebezpečí a proto podporuji to, co řekla paní e, před chvílí. Pokud ukážeme karty příliš brzo, v situaci, eh, kdyby to mohlo nějakým způsobem ovlivnit také stanovení úkolů eh, těchto vnějších služeb, tak eh, může dojít k tomu, že nebudeme mít postačující vliv. A v konečném efektu politicky to bude vypadat tak, že členské státy si vybudují tyto vnější služby, které budou používat nebo nebudou používat. ale eh, náklady a zadávání nebude podrobeno dostatečné demokratické kontrole a to bych nechtěl podporovat. Zároveň by byl proto, abychom eh, ve výboru prodiskutovali, v jakých intervalech budeme diskutovat o jednotlivých reformách a změnách, které jsou nutné. Nemusíme to učinit ve třech krocích, ale měli bychom si uspořádat vlastní práci. Měli bychom si seřadit ty jednotlivé kroky, které bychom měli podniknout. To by bylo užitečné. Říkám o tom proto, že pokud jsem to dobře pochopil, tak to už je vlastně druhý pracovní dokument k tomuto tématu. Mám tady jeden bod, který jsem tam nenašel, ale eh, který jsme měli na pořadu jednání při minulém zasedání. Nakonec, vzhledem k tomu, že jsme měli mm, velkou diskuzi ohledně mm, průběžné eh, revize, tak jsme se k tomu nedostali. Tento bod byl sformulován ze strany Inge. A já jsem to pochopil tak, že ve finančním nařízení eh, je nutné detailně zmapovat rozpočet. To samozřejmě usnadní kontrolu eh, příslušného výboru. Ale já si dělám jiné starosti. Eh, jde mi o to, eh, zda skutečně chceme jednoduché projekty takto složitě prezentovat. Ne, nevytváříme si tady určité překážky nebo pracovní zatížení, kde mám určité pochybnosti, zda ho zvládneme. Eh, programy by měly být jednodušší a tím pádem i kontrola eh, těch výstupů eh, bude efektivnější a také to bude transparentnější. Moje obava je následující. Pokud ty teď vyžaduješ, aby sestavní rozpočtu byl podro- bylo podrobnější, tak si kladu otázku, zda zde nebo jinak řečeno, nebude to tolik práce pro nás, že ta požadovaná transparentnost, kterou chceme, nebude zaručena nebo bude to mít negativní dopad. Samozřejmě, že je nutné o tom diskutovat, to považuji za nezbytné. Chtěli bychom spolupracovat na kontrole těchto rozpočet a chtěli bychom samozřejmě realizovat ty politické priority, ale je zde obava, zda v rámci té eh, důkladnosti toto nestratíme ze zřetele. Myslím si, že bychom to měli smysluplně eh, prodiskutovat, měli bychom si seřadit jednotlivé kroky, které máme podniknout v rámci těch časových úseků, právě například v souvislosti s vnějšími službami, také musíme vědět, s kým jak budeme diskutovat, kdy budou tyto intenzivní diskuze organizovány. Děkuji. Děkuji. Geran Fern. Já mám jenom pár otázek na upřesnění. Za prvé, pokud je o čas, časový plán. Já chápu, co říká Ingeborg Kresle o tom, že máme tři návrhy finančních nařízení, které se částečně překrývají. Ale pokud jde o eh, službu externí akce, znamená to, že byste navrhovala, že s tím počkáme, až budeme mít celý návrh i co se týče revize finančních nařízení, protože to samozřejmě bude mít dopad i na harmonogram pro ten návrh na externí eh, službu akce nebo službu externí akce, takže jde o to, co po nás chcete. A další otázka je na komisi. Co teď bude s tou službou? Pokud tomu správně rozumím, měl to být návrh takového balíčku finančního nařízení, nařízení o zaměstnancích a rozpočtu. Tak se to mělo udělat. A teď slyším, že žádný balíček nebude, ale budou samostatné návrhy. A finanční nařízení a nařízení o zaměstnancích bude jeden návrh a rozpočet další. Mohla by nám to možná komise osvětlit? Jak to bude s tím balíčkem pro službu externí akce? A jaký je teď návrh na časový plán? A ještě k tomu, co říkala Ingeborg Ressle v té diskuzi o samostatné sui generis instituci, nebo jestli by to mělo být v komisi, já předpokládám, že o tom asi nebude rozhodovat rozpočtový výbor. To se asi musí řešit v souvislosti s, nebo ve vztahu s výborem pro ústavní záležitosti, zahraniční věci a také, pokud vím, parlament by nebyl proti tomu, kdyby vznikla samostatná nová sui generis instituce, místo toho, aby to bylo součástí komise. A také to vidím tak, že rada by nechtěla, aby to bylo součástí komise. Ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Máme se na to dívat jenom z pohledu finančních nařízení? A je to tedy jenom záležitost rozpočtového výboru, nebo je to taková obecnější věc? Děkuji. Děkuji. Má komise nějaké informace, které by nám k těmto bodům sdělila? Děkuji, pane předsedo. Na posledním zasedání tohoto výboru bylo ohlášeno, že komise bude mít rozhodnutí týkající se balíčku o změně e, statutu úředníků a to by umožňovalo tedy zapracovat do zahraniční služby také diplomaty z členských zemí, mimo jiné, a dále tedy změnu finančního nařízení. Nicméně komise tedy nemohla tento balíček přijmout, tedy balíček těchto dvou legislativních textů, a v tuto chvíli tedy zřejmě asi koncem tohoto měsíce by měl být bolíček přijatý komisí. A co se týče roz, opravného rozpočtu, který by vytvořil rozpočtovou strukturu pro zahraniční službu, tak ten by následoval později po eh, tom návrhu ještě bych uvedl, že v opravném rozpočtu bude potřeba uvést převod prostředků z od, osobních nákladů, tedy osob, které pochází nejenom z komise, ale také z generálního sekretariátu rady eh, které přechází tedy do zahraniční služby. Co se týče eh, logiky toho návrhu, tam jsou tři balíčky. Eh, to znamená jeden, který byl přijatý 3. března. Ten se týká přímých dopadů eh, Lisabonské smlouvy výjima společné zahraniční služby. Druhý balíček, ten se týká změn finančního nařízení týkající se výlučně vytvoření eh, Evropské zahraniční služby. A třetí balíček není úzce spojený s přijetím Lisabonské smlouvy, ale je součástí tříleté revize eh, finančního nařízení, jehož účelem je zdokonalovat prováděcí nařízení tak, aby rozpočet společenství byl, jak si fungoval lépe. Takže toto jsou informace, kterými v tuto chvíli disponuji, pane předsedo. Děkuji, Inge. Prosím. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla říci, že to tak není úplně jednoduché zareagovat na tyto otázky. Bylo zasedání eh, konference předsedů ve Štrasburku za přítomnosti paní Ashton. Jako zpravodajové jsme byli přizváni. A všichni předsedové frakcí byli zajedno v tom, že bychom se měli pokusit o napojení na komisi. Já to také považuji za nutné, protože momentálně mě nenapadá, nebo nemám dostatek fantazie, abych si představila, jakým způsobem budeme jinak řešit to množství problémů, které může vzniknout. Leda, že by tato vnější služba byla velice malá a dostala málo prostředků. Záleží na tom, co chceme z této služby udělat. Jsou tady tyto dva proudy. Máme eh, tyto dvě možnosti samozřejmě eh, nemůže o tom rozhodovat samotný AFET nebo parlament. Všichni se o to musíme snažit. A záleží na tom, co chceme podnikat s touto vnější službou. Když to bude vlastní instituce, tak my mm, z rozpočtu budeme mít největší problémy v praxi, protože pak musíme počítat s tím, že eh, tady máme výbor pro kontrolu rozpočtu, ten bude muset do toho zasahovat. V každém případě musím mít představu o tom, jak bude toto nové zvíře, abych citovala pana předsedu, vypadat. Jak bude vybudováno, jak bude zajištěné finanční řízení, jakou roli a jaké pozice bude mít. Chtěla bych říct, že tady máme železný princip v tom smyslu, že eh, peníze nebo prostředky EU mohou být zpravovány pouze tedy zaměstnanci EU. Samozřejmě, najednou se tento princip lehkým perem jak, jakoby škrtnul, protože teď do toho vstupují eh, úředníci členských států, kteří mohou také toto zpravovat. Já myslím, že to by nemělo takto fungovat. V každém případě tady budou obrovské problémy z hlediska kontroly rozpočtu. Prostě proto, že deset let jsme něco budovali a náhle tedy velice lehkovážně tahem jednoho opera to zmizí. Chtěla bych jenom varovat. Chtěla bych varovat, abychom něco neuspěchali. Musíme vidět, jak bude vypadat celá organizace. Není možné, aby eh, jsme eh, rozhodovali o něčem, aniž bychom věděli přesně, jak to bude vypadat. Určitě se bude měnit staff regulation. Není možné povolit něco, aniž bychom přesně věděli, co bude tato instituce dělat. To by byla těžká chyba Evropského parlamentu. To znamená, musí to být balíček. Musíme eh, mít přehled předtím, než budeme rozhodovat. To znamená, tyto dva řízení spolurozhodování nám umožňují eh, jednat s radou. A tam se to musí dotýkat eh, všeho požadavek z hlediska založení instituce sui generis, to je samozřejmě požadavek členských států. V pondělí bude třeba pozvána paní Merkelová. Já si také dovedu eh, představit, že se řekne, ne, ne, ne, my na tom pracovat nebudeme, ale v každém případě poslanci, velvyslanci do toho chtějí vstoupit. A vím, že se tomu eh, všichni budou velice těšit. Takže eh, ona mi určitě řekne, že tam nějakého velvyslance musíme mít. Na pozadí tedy těchto otázek je nutné mít představu o tom, jak bude organizovaná tato vnější služba. Jaký vliv eh, také my budeme mít na rozhodování, které tady bude probíhat a jaké vlivy budou mít eh, tyto jednotlivé příslušné výbory Evropského parlamentu. V každém případě musíme nejdříve vědět, jak bude celá zážitost vypadat, než budeme otevírat právní akt ohledně Evropského parlamentu. Co se týče národních eh, jakýchsi prohlášení, já bych byla ráda, kdyby to bylo součástí balíčku, protože v podstatě vím, že je nedostaneme. Můj problém je v tom, že se pokusím něco sepsat a předložit, pak se o tom bude samozřejmě jednat a uvidíme, co z toho vystoupí, jaký tam bude výstup. V každém případě jsem nenarazila na příliš velké nadšení z hlediska tohoto prohlášení. Musím říci, že teď máme jedinečnou příležitost, abychom využili této situace. V každém případě musíme být tedy připraveni, musí to být balíček. Nemám tedy problémy s tím, abych eh, toto nějakým způsobem zpracovala. Já teď mám vlastně jakousi tu, tu, tu druhou část, která bude pro nás samozřejmě zajímavější. Mám stále eh, naději, že tedy tyto podklady v dohledné době ještě získám. V každém případě situace se každým dnem mění. Ten, ta zpráva je víceméně již hotová, já bych ji mohla předložit, ale nechci, abychom dělali věci, kterých bychom potom v tom druhém kroku reformy eh, litovali. Paní Triple, samozřejmě eh, musíme se snažit, aby to bylo přátelštější, aby se to lépe využívalo. Bylo řečeno, eh, že to tříleté období, bylo to řečeno v květnu, eh, tam už to vypadá samozřejmě lépe z hlediska té přátelškosti, ale samozřejmě tlak je tam obrovský. Komise udělala několik strašných eh, zkušeností, snažila se používat pravidla, která jsme vytvořili, které ještě nikdy nebyly využívány například ve výzkumu. Takže tam nastaly dosti obtížné situace. To znamená, nám se podařilo vytvořit systém modulů a těch prvků, kde vlastně ti uživatelé mohli sami eh, udělat určitou projekci toho, co je pro ně nejlepší. Já mám naději, že nejenom pro výzkumnou oblast a pro mm, zařízení, která fungují v této oblasti, ale že to bude určitý model nebo vzor, který bude moci fungovat pro ty menší uživatele těchto projektů v každém případě musíme samozřejmě zohledňovat eh, postavení a názory těchto beneficer tak, abychom jim předkládali mm, vhodné, vhodné nabídky. Pane Gajer, co se týče té přílišné podrobnosti rozpočtu, já už jsem se tím zabývala při poslední reformě. Nakolik podrobný ten rozpočet má být nebo nikoliv? Eh, poprvé řečeno jsem tehdy neudělala nějaký konkrétní návrh k tomu. V každém případě bych se tím chtěla i nadále zabývat. Myslím si, že pro nás všechny by to bylo užitečné. Vidím, že v tom přesně ten problém je. Možná, že i v národních parlamentech jsou nějaké postupy, které bychom mohli obsat. To by bylo pěkné. Já se vůbec neuzavírám. Snažím se jenom sepsat to, co se nám nepodařilo, co jsme neudělali, co jsme nechali stranou, protože to bylo opravdu velmi těžké každém případě bychom měli pracovat na tomto tématu, protože by to bylo obrovsky užitečné pro eh, rozpočet. Co se týče vedlejší eh, služby, eh, tady musíme být vděční, paní Trupel. Skutečně se musíme zabývat všemi možnostmi, všemi obcemi. Já jsem to viděla, jak to vypadá ze strany komise, tam jsou názory ohledně tedy samostatné instituce je nutné samozřejmě si udělat představu na základě těch dosavadních návrhů. Ty dokumenty, které jsem zatím viděla, tak musím říci, že tady v Německu každý ukazatel na cestě je líp připraven, než to, co jsem viděla. Co tedy eh, vzejde eh, z tohoto úzkého grémia, kde se tímto zabývají? To, co jsem viděla na úrovni komise, Eh, tam jejich experti, jejich eh, odborníci málo na tom pracovali. Také Koreper jako se tím tolik nezabýval. Já bych chtěla, aby tady byl široký záběr té diskuze. A pak jsem přesvědčila, že výsledky této široké diskuze vůbec nebudou tak špatné, jak bychom si mohli teď myslet. Inge. Dobře, děkuji Inge. Uh obdivuji, když vidím, jak němečtí kolegové jak si náruživě toto téma disku, jak si sledují a vyzývám ostatní kolegy, aby mu věnovali pozornost, je to, že to je významné téma. A do, do, doplňuji, že to bude veliká legrace, protože když Inge začne tím, že mám námitky k prvnímu řádku, prvního odstavce, tak to vypadá, že ta jednání budou zábavná. Ne, ale musím vám říci pro vaši informaci, že koordinátoři na posledním zasedání minulý týden mm, zaznamenali eh, eh, takové nepřesnosti v, v v časovém plánu, kdy se měnily termíny ze strany komise a těch balíčků a podobně, tak jsme si přáli výměnu názorů eh, s komisařem Levandovským a e, rádi bychom tedy z, e, od něj e, dostali odpovědní dotazy. Čili tím jsme vyčerpali dnešní program. Končím zasedání a tady zůstanou pouze koordinátoři. Zbyde nám zhruba hodinka spolu s tlumočníky a mm, tím končím. Děkuji.